Ladies and uh, gentlemen. Dámy a pánové, prosíme, věnujte mi pozornost. Máme desetiminutový sklus, máme velice nabitý program, takže bychom měli zahájit naši schůzi. The agenda is in your files and as you know is a very heavy one. Takže vidíte, že máme hodně nabitý program. Máte někdo nějakou námitku k našemu programu? Takže návrh pořadu jednání naší schůze je přijat. Approval of the minutes. Schválení zápisu ze schůzí konaných ve dnech 12. ledna, 14. ledna a 18. Pardon, 8. února. zápisy budou považované za přijaté, pokud nezazní nějaké poznámky před eh, ukončením naší schůze. Bod číslo čtyři. Obchodní a hospodářské vztahy s Tureckem. Jedná se o slyšení, o kterém eh, jsme rozhodli před několika týdny. Ještě jsem zapomněl na sdělení předsedy, takže dovolte mi, abych se vrátil k bodu číslo dvě. Máme celou řadu sdělení. Pan kolega Higgins Goe požádal, aby jeho jméno bylo staženo z politiky soudržnosti a pomoci v oblasti rozvojové politiky, čili chtěl stáhnout své jméno jako navrhovatel. Víte, že byl zpravodajem návrhu, nicméně stanovisko se změnilo během hlasování, takže chápu jeho rozhodnutí a je to v souladu s postupem a praktikami Evropského parlamentu, čili tím pádem budu mít na starost stanovisko já. Dále konference předsedů 4 března schválilo žádost Výboru pro zaměstnanost a sociální záležitosti, abychom stáhli zprávu z vlastního podnětu, která se týká externí dimenze sociální politiky, která prosazuje sociální standardy práci a e, společenskou odpovědnost evropských podniků. Čili náš výbor nebude žádat uplatnění postupu spolu s dalšími výbory, protože tento postup už vlastně neexistuje. Za třetí setkání eh, s ministry obchodu eh, ze Střední Ameriky, ze Salvadoru, z Kostariky, Guatemalu, Hondurasu, z Nikaraguji a Panamy. Toto setkání se bude konat 23. března okolo 12 hodin. Místnost ještě potvrdíme. Bude to krátké, ale zajímavé setkání. Čili to setkání s několika středoamerickými zeměmi. Dále požádal jsem o, o výjimečnou mimořádnou schůzi několika výborů. Ve Štrasburku 19. Eh, dubna budeme hlasovat o naléhavých stanoviscích. Dále otázka postupu v oblasti rozpočtu tady dostala skupina EPP jeden bod. Eh, je to bod, který obdrželi na zasedání 27.1. Chtěl bych jenom říci, že pan Petr Šťastný bude navrhovatelem, podobně jako v předešlých letech, letech tento návrh by se měl týkat části rozpočtu, které se týkají pouze rozpočtu komise a Evropského parlamentu a ne jiných postupů, které byly zdůrazněny na schůzi koordinátorů 27. ledna v letošním roce. Jak víte, složení delegace EPP Cariforum bylo rozhodnuto na konferenci předsedů. Lituji, že složení delegace bylo již rozhodnuto, nebyla respektována změna. Jeden, jedna z našich politických skupin nerespektovala rozhodnutí, které bylo přijato na zasedání našeho výboru. Snažil jsem se vyhnout tomuto rozhodnutí, nicméně rozhodnutí našeho výboru bylo oslabeno, čili na tomto parlamentním eh, setkání pozice našeho výboru bude oslabena. Dále zúčastnil jsem se konference, která byla organizovaná komisí. Týkala se obchodní politiky Evropské unie s ohledem na rozvojové země. Můj projev eh, byl vysílán je k dispozici na webu a kdo by měl zájem, tak eh, svůj projev rád zašlu. Co se týče korespondence, poslanci, kteří se zajímaví, zajímají o konkrétní otázky, mohou požádat sekretariát, aby měli přístup k této poště. Takže dovolte mi, abych se vrátil tam, kde už jsme byli, je to bod číslo čtyři obchodní hospodářské vztahy s Tureckem. Jak víte, v tuto chvíli se připravuje zpráva z vlastního podnětu se stejným názvem. Tuto zprávu připravuje pan Metin Kazak, čili v rámci tohoto kontextu se navrhlo konání tohoto slyšení. Turecko má dlouhou historii obchodních vztahů. Roku 1996 vstoupilo do celní unie, čili obchod na obou stranách se zvýšil a obě strany jsou pro sebe velice důležité, důležité jako obchodní partneři. Je důležité provést revizi a analyzovat situaci, abychom ji mohli zlepšit. To je také důvod, proč máme zprávu z vlastního podnětu na toto téma a také z tohoto důvodu pořádáme toto slyšení. Jsem velice rád, že mohu přivítat panel odborníků, kteří se s námi podělí o své názory. Představím je, jakmile jim dám slovo. Máme zde pana Fami Hakuru ze Chatham House z Londýna. Dále je zde jeho životopis. Pro ty z vás, kteří mají zájem, tak máte možnost se podívat na životopis našeho hosta. Dále zde máme pana Sinana Ulgena, který je členem výkonného orgánu Střediska pro ekonomické studie a studie v oblasti zahraniční politiky v Istanbulu a máme zde také pana Bahadira Kalegaziho, který zastupuje turecký promysl a je také zástupcem podnikatelské asociace, také zastupuje tyto asociace zde v Evropské unii. A dalším hostem je pan Sefik Al-Bahadir. Bohužel se ale nemohl zúčastnit našeho setkání, protože onemocněl, takže nemáme to potěšení, abychom si vyslechli pana profesora. Také jeho excelence turecký velvyslanec v Evropské unii, pan Selim Kuneralp, se chtěl zúčastnit našeho slyšení, ale máme zde pana Vandiotlu, který je stálým zástupcem tureckého velvyslanectví zde v Bruselu, který dne, dnes zastupuje pana velvyslance na této schůzi. Dále oddělení pro jednotlivé politiky zadalo nezávislou externí studii, která se týká obchodních vztahů s Tureckem a tato studie bude zakrátko k dispozici a bude rozdána. Čili dovolte mi, abych zahájil naše slyšení. Nejdříve na úvod bych rád předal slovo panu zpravodaji, panu Kazakovi, aby zahájil toto slyšení. Prosím, máte slovo pět minut, prosím. Our, our agenda today is very heavy, so I ask you... Máme nabitý program, takže bych vás požádal, aby se, se skutečně držel vymezené doby. Président, chers collègues, je me réjouis aussi d'avoir cette opportunité de discuter d'un sujet euh, d'une grande... Děkuji, chtěl bych poděkovat eh, za tuto příležitost, že máme možnost hovořit o této velice důležité otázce v Evropské unii. Jedná se tedy o obchodní vztahy eh, s Tureckem. Turecko je jedno z tradičních, eh, jeden z tradičních eh, partnerů v oblasti obchodu s Evropskou unii a jak zdůraznil již pane předseda, je to významný hospodářský partner. Je to sedmý největší dovozce do Evropské unie. Turecko má nejvíce otevřený trh. Na světě vedle Hongkongu, Švýcarska a Evropská unie má také přímé investice v Turecku. Já si myslím, že toto slyšení je vynikající příležitostí, abychom se poučili od našich významných hostů a také od zástupců evropských institucí. Já si myslím, že to zcela jistě posílí naši zprávu z vlastního podnětu, čili o jaké informace v této zprávě jde. V první řadě se chci zaměřit na otázku celní unie. Turecko kromě San Marina je jedinou zemí, se kterou Evropská unie je v této unii od roku 1996. Dokonce začalo vyjednávat v roce 1963. Co se týče produktů, tak Turecko požívá všech výhod bilaterálního obchodu s Evropskou unii, takže navzdory všech výhod, které máme v celní unii, je to ještě nedokonalý systém a je tam celá řada velkých výzev, které musíme řešit. Musíme například řešit problém jako otázka technických standardů, padělání, nejrůznějších překážek v oblasti dovozu. Dále externí dovoz Turecka eh, v kontextu finanční krize bohužel klesl, protože statistiky poukazují na to, že 42 tureckého vývozu jde směrem do Evropské unie. A pochopitelně Turecko obchoduje také se zbytkem světa, například Rusko nahradilo Německo, je to nejvýznamnější obchodní partner Turecka. Mezi dalšími obchodními partnery je také Čína, Spojené státy americké, eh, Syrie, Irán a Spojené Emiráty. Čili náš vzájemný obchod je velice důležitý a je velice důležité, abychom zlepšili naše vztahy. Čili Turecko je také součástí eh, volného prostoru volného obchodu. Zde jsou také velké výzvy. Turecko sice není součástí Evropské unie, nicméně je spojeno s Evropskou unii prostřednictvím celní unie a je také součástí nebo zemí, která chce vytvářet obchodní politiku s Evropskou unii. Nicméně jsou zde jiné země, které nechtějí podepsat obchodní smlouvy s Tureckem a tím vznikají určité asymetrické vztahy. Pokud bychom měli eh, dohody o volném obchodu s Indií a s jinými velkými zeměmi, tak eh, bychom zlepšili situaci. Důležité je, že Turecko zavádí také opatření v oblasti eh, dumpingu. Dále eh, Turecko obchoduje eh, s celým regionem jak na západě, tak na východě. Jsou zde historické vztahy také se zbytkem regionu a ty zcela jistě můžeme využít ku prospěchu eh, Evropské unie. Od roku 1992 bylo součástí Turecko takzvané obchodní oblasti a mechanismu obchodu. Turecko má 67 milionů spotřebitelů a průměrný příjem na hlavu je vyšší než ve zbytech okolních zemí. Myslím si, že můžeme udělat hodně, abychom zlepšili vzájemné obchodní vztahy mezi Tureckem a Evropskou unii. Turecko má také velice bohaté přírodní zdroje a je důležitým, důležitou zemí eh, z energetického hlediska. To znamená, že je určitou spojnicí mezi Ruskem a Evropskou unii, takže zcela jistě chce také eh, spolupracovat na různých eh, energetických projektech, například v oblasti Nabuko. Dále je zde také zájem v oblasti farmaceutického průmyslu. Jsou zde problémy nicméně, protože Turecko nedodržuje určité standardy v této oblasti. Dalším problémem jsou víza pro studenty, vědce, kteří jsou velice nespokojení eh, s touto politikou. Chtěli bychom i tuto oblast posílit. A na závěr mám určitá doporučení, kde chci řešit eh, tyto problémy. Čili musíme vdechnout novou dynamiku do našich vzájemných obchodních a hospodářských vztahů. Doufám, že to bude prospěšné pro obě strany. Čili doufám, že se nám podaří posílit také postupy v oblasti rozhodování a také vyrovnání v případě sporu. Také jsem přesvědčen, že některé technické problémy budou moci být vyřešeny a nebudou to politické problémy, takže se těšíme na uh, váš příspěvek. Děkuji vám za tento obsáhlý ob obrázek našich vztahů a nyní je na čase, abychom dali slovo našim hostům, expertům. Jak jsem již řekl. Někteří se nemohou zúčastnit, protože jeden z nich onemocněl. Chtěl bych tedy dát slovo panu Bahadiru Kalagasimu, který je z Tureckého průmyslového obchodního svazu. Vítám našeho hosta a děkuji. Máte 10 minut, ano, děkuji. Pane předsedo, Vážení poslanci, pro nás je eh, velkou příležitostí sdílet své názory s vámi. Nemám mnoho času, chtěl bych začít tím, kdo jsme a čím jménem zde hovoříme. Chtěl bych říci, že jsme organizace, která reprezentuje přes 60 turecké přidané hodnoty v soukromém sektoru, 80 zahraničního obchodu Turecka 85 daňových příjmů našich našeho státu. Eh, jsme členem eh, Business Europe od roku 88. Patříme tedy k Evropské obchodní a podnikatelské rodině a jsme také členem eh, společnosti u Černého moře, Kaspického moře a Středomoří a jsme také členem obchodní komory v Číně a máme sídlo v Bruselu, Berlíně, Paříži, Washingtonu, Pekingu. E, záleží nám na hospodářské soutěži, ale překládáme velký význam demokracii, k e, e, ekonomickým, sociálním reformám a také členství v EU, ale více než to usilujeme stejně jako všichni členové Business Europe o konkurenceschopnou Evropu v globálním měřítku. Náš přístup je globální a e, rovněž regionální. Chceme učinit se v našich e, silách, abychom využili e, také z geoekonomického hlediska našeho postavení. Když se podíváte na mapu, je Turecko obklopeno důležitými trhy, největším evropským trhem, ale obrovský potenciál skrývají také nově se rozvíjející oblasti kolem Evropy Jistě je tu jiná realita, eh, jiná mapa světa. Eh, G20, jakožto člen G20, eh, usilujeme také o nový ekonomický řád, globální model, který je zapotřebí. A také usilujeme o vztahy s Evropskou unií. Přiučili jsme se z poslední krize. Občas se také účastníme jednání eh, rozvojových 20 eh, zemí a snažíme se zde hrát důležitou eh, roli jako důležitý průnik do rozvojového světa Eh, je tu nová realita, eh, znalostní ekonomika, eh, ekonomika založena na internetu a z pohledu našeho podnikání, naše integrace v Evropě bude znamenat eh, znalostní ekonomiku. A tato mapa ukazuje, že jsme ekonomika, která má transatlantické vztahy, vztahy s Japonskem, s Čínou. Tyto země se zde objevují stále více a transatlantické vztahy eh, díky internetu jsou velice důležité. Ukazují to proto, že z našeho pohledu integrace do Evropy je důležitým rozměrem jako transatlantické vztahy vztahy a je na čase začlenit Turecko do transatlantického hospodářského eh, vztahu jakožto budoucího člena EU. A je to téměř 73 milion osob. Eh, mohl byste prosím trochu zpomalit? Eh, ano, ale 10 minut znamená časový tlak, pokusím se, takže Turecko je mladá společnost. To dokládají tyto údaje naše domácnost se vesně skládá ze čtyř osob. A důležitým údajem je skutečnost, že se e, Turecko prezentuje jako mladá společnost, mladý trh, e, v roce 2040 nebo 30 budeme stabilizovaná společnost. Obchodně řečeno, otevírá se zde okénko příležitosti. Turecko je eh, šestým největším obchodním partnerem Evropské unie a 95 tureckého vývozu jsou průmyslové zboží. Eh, možná to vždy nevíme, ale to je důležitý údaj, 95 veškerého vývozu je průmyslové zboží. Turecko je především průmyslové průmyslová země s vývozem, který e, e, představuje až 350 miliard eur e, s výjimkou katastrofických dopadů krize posledních let. Tady obchod mezi EU a Tureckem, co je zde opět důležité. Co bych rád zdůraznil, je skutečnost, že Evropská unie je hlavním partnerem Turecka, ale je tu eh, zahraniční obchod, který směřuje k diverzifikaci eh, máme eh, dovozní a vývozní vztahy i s jinými regiony a zeměmi. Čína Eh, to je sice dovoz eh, levného zboží, ale přesto Turecko vyváží do stále více zemí a také stále eh, více výrobků. Jsme šestým největším producentem cementu, dále plochého skla, šperku a tak dále. A potom 21. století je charakterizováno moderními technologiemi co tedy eh, vyrábíme v Turecku elektroniku, eh, automobily, eh, náhradní díly, keramické dlaždice, chladničky. A máme také důležitý trh telekomu a lodního průmyslu. A Turecko je také nejbohatší zemí z hlediska biologické rozmanitosti k dispozici jsou eh, eh, také písemné údaje, celá řada eh, druhů, endemických druhů v Turecku se nevyskytuje ve zbytku Evropy. Nemusím zdůrazňovat, jak je to důležité pro hlavní odvětví a také pro zemědělství v Evropě. Jako největší a rychle se rozvíjející trh má Turecko jako ještě nedostatečně využívaný potenciál, na který bychom chtěli upozornit. je to také rychle se rozvíjící informační společnost. Máme 67 účastníků eh, GSM, ale ještě důležitější je to, že máme eh, technologie třetí a čtvrté generace eh, internet, nové produkty, využívání mobilních technologií. Dalším důležitým rozměrem je energetika. Tuto mapu nemusíme nijak vysvětlovat. To ukazuje, jak Turecko eh, vytváří nový eh, rozměr eh, v oblasti dodávek energií do Evropy a byl to výsledek eh, legislativního procesu v Turecku v souvislosti s eh, plynovodem Nabucco. To bude jeden z nejdůležitějších eh, produktovodů z oblasti Kaspického moře a možná také z Blízkého východu na, na evropský trh celní unie EU Turecko. Eh, víte, eh, že eh, se to týká obchodní vnější politiky, hospodářské politiky, kterou musí Turecko převzít standardizace ale rád bych se vyjádřil k tomuto diagramu dopad celní unie na obchod mezi EU a Tureckem. Z toho jasně vyplývá, e, od roku 96, kdy vstoupila v platnost tato celní unie, e, byl velký e, obchodní deficit Turecka. Byly to asi 4 miliardy eur. A 2001 až na výjimku té hospodářské krize zůstává vývoj stabilní protože Turecko v posledních dvou desetiletích mělo v průměru 5,5 nebo 6 eh, procentní nárůst. To jsou naše hospodářské vztahy a všechny důležité podniky v Evropské unii eh, investují v Turecku a my také generujeme pracovní příležitosti pro Evropu ve Francii, v Německu. Ten dobrý vztah, dobrý e, vztahy, dobrý vývoj e, vede k vytváření pracovních příležitostí a také finanční spolupráce Turecko-EU e, to je eh, horší oproti původnímu příslibu. Dalším problémem je vízová povinnost. Je to hospodářský problém, který eh, podkopává schopnost eh, tureckého obyvatelstva a možnost zakládat nové podniky netarifní překážky celní unie, to je důležitý politický problém. Dále platformou pro vyřešení těchto problémů je také celní unie. Tady je určitý rozpor mezi běžnými ekonomickými zájmy a politickým blokováním eh, procesu přístupu a partnerství a dále eh, dohoda o volném obchodu. Některé země eh, jsou proti uzavření takovéto dohody s Tureckem. A turecká doložka by byla důležitá pro společnosti, pro všichni, kteří působí eh, v Turecku, jsou obchodní vztahy zcela jasné. Zde vidíte seznam eh, harmonizace eh, zahraničního obchodu s bylo velké úsilí z oblasti Středomoří, ale potom tu je také Mexiko, ASEAN a další třetí země, které eh, nejsou ochotny uzavřít obdobné dohody o volném obchodu s Tureckem. Může to být eh, v jejich eh, zájmu, ale jistě to není v zájmu evropské ekonomiky. Jsme součástí Business Europe. Business Europe sleduje určité priority a některé z nich bych chtěl znovu zdůraznit, zdůrazňují tuto pozici, je to eh, uzavírání obdobných dohod jako o volném obchodu s Tureckem, což bude zahrnovat eh, dovoz, vývoz a investování. A poslední část mé eh, prezentace předseda nabádá k ukončení prezentace. Někteří máme některé eh, priority, které sledujeme. Eh, obchodní výbor a všichni eh, partneři, zajistit větší a lepší demokracii, samozřejmě členství v Evropské unii, přijímání politiku EU a Eh, reforma veřejného sektoru a samozřejmě i maastrichtská kritéria. Eh, Turecko se dobře zhostilo svých domácích úkolů, eh, zaměstnanost a růst s zvláštním důrazem na malé a střední podniky, dosažení vzdělávání, dále energetika a změny klimatu a poslední připomínka se týká výzev, které stojí před EU do roku 2020. Inteligentní, trvale udržitelný a inkluzivní růst. Vážení poslanci, členové tohoto výboru, chtěl bych vás přesvědčit o tom, že nyní je třeba, aby naše vztahy vzali v eh, potaz budoucí rozvoj eh, technologie, sociální vývoj v Evropě a v Turecku a tyto vztahy mají takovou strukturu, která doposud zanedbávala realitu. Je třeba, aby Evropský parlament a Evropská komise eh, se snažila o lepší integraci řešila všechny ty e, problémy, které nepopíráme. Tolik na závěr. EU má určité výzvy do roku 2020, mnohé jsou hospodářského rázu a jakožto obchodní výbor bychom byli rádi, kdybychom mohli hrát důležitou roli a vyzvali komisi a Eh, parlament, abychom tedy mohli hrát důležitější roli v našich vztazích. Děkuji. Now it's time for giving the floor to Nyní bych rád předal slovo panu Sinanu Ulganovi, který je členem výkonné rady Střediska hospodářských a zahraničně politických studií v Istanbulu. Chtěl bych vám také říci, že máme k dispozici turecké tlumočení během tohoto slyšení. Takže prosím, slovo má pan Ulgen. Děkuji, pane předsedo. Máte 10 minut. Pane předsedo, vážení poslanci, je pro mě velkou ctí, že se mohu zúčastnit této schůze. Původně jsem chtěl říci své poznámky v angličtině, ale poté, co jste mě informoval, že je zde turecké tlumočení, tak eh, si dovolím hovořit turecky. Uh, in my previous life, when I was... Uh... Ve svém předešlém, v předešlé kariérní postupu jsem eh, byl v Bruselu. Tehdy jsme vlastně vyjednávali celní unii, čili věřím, že jsem jedna, jeden z mála lidí, v této místnosti, kdo byl skutečně vystaven tomuto vyjednávání přistoupení do celní unie. Čili dnes bych se s vámi rád podělil o ten určitý kontext, co jsme tehdy chtěli dosáhnout, protože podle mého názoru to bude eh, také odkaz na to, proč dnes máme tolik eh, problémů. A nyní budu hovořit turecky. Gümrük Birliği'ne müzakere ederken şöyle bir hedefle yola çıktık. Gümrük Birliği e, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında. My jsme e, sledovali následující cíl celní unie mezi Evropskou unii a Tureckem e, by měla vytvořit ještě těsnější spojení, protože politické vztahy byly tenkrát poměrně napjaté a proto jsme chtěli díky celní unii vytvořit alespoň možnost pro hospodářské a politické zblížení protože jsme se těšili jednoho dne na plné členství. Prvním zásadou eh, při těchto vyjednáváních bylo, že to mělo být určitým přechodným režimem. To tady znamená, pro nás se nikdy ne, my jsme nikdy nepočítali s tím, že by to měl být trvalý režim. A z tohoto důvodu mm, to bylo tak, že vždy, když jsme vedli tato vyjednávání s našimi partnery, eh, spatřovali jsme sami v sobě nezávislý stát, který eh, chce sledovat cíle, společné cíle obchodní politiky. A otázkou bylo, jak může taková hospodářská spolupráce vypadat. Existují velice podrobně sepsaná ustanovení s cílem neučinit, Turec, neuděla, neučinit Turecko politicky závislé, prostě, aby to nevypadalo tak, že prostě EU se na něčem usnese a Turecko musí udělat to, co říká Evropská unie. A v současném okamžiku eh, bohužel kritika vypadá právě tak. Ta kritika, která eh, se vyslovuje na adresu celní unie, to jsem chtěl říct jako první. Veřejné debaty v Turecku vidí dnes celní unii následovně. EU rozhodne a Turecko se musí podřídit tomuto rozhodnutí. Což politicky nazíráno není dobrý trvalý stav. A z tohoto důvodu e, to je i nadále tak, že celní unie se prostě i nadále musí považovat za pouze přechodný jev. Je potřeba, aby naše spolupráce stála na zdravějších nohou. A to eh, se děje prostřednictvím členství v nejrůznějších výborech. Existuje výbor 133, obchodní výbor. Chtěli jsme se účastnit i zde na těchto jednáních, protože máme-li společnou obchodní a hospodářskou politiku musí i Turecko mít příležitost říci k této politice své slovo. A to je také jeden z těch kritických bodů. A to by mohlo vlastně tu kritiku odstranit, kdybychom mohli jaksi e, spolu, e, kdybychom mohli hovořit do toho, jak se to bude odvíjet. Jak tedy se vnímá celní unie v Turecku? K tomu pár poznámek, jak je vnímána v každodenním životě jak ve veřejnosti, tak v pracovním a obchodním světě očima těch, kteří mají co dočinění s celní unii. Je třeba říci, že celní unie nebyla v Turecku příliš dobře obhajována. Eh, stala se bodem kritiky proto, že stačí podívat se pouze na čísla. Na základě celní unie existuje veliký deficit na úkor Turecka. Argument zní následovně. pouze Evropská unie má zisk z celní unie. To tedy tvrdí alespoň někteří. Já osobně to netvrdím, protože eh, veškerý ten čas, který jsem vlastně strávil na těch vyjednáváních, hm, přispěl k tomu, že jsem musel pochopit, že celní unie prospěla i Turecku, umožnila zvýšení konkurenceschopnosti, takže i Turecko rozhodně z toho mělo prospěch. Ale jak říkám, veřejnost od počátku je vyhraněna poněkud negativně vůči celní unii. Ale teď už se nevedou o tom žádné politické diskuse. Dovozy do Turecka přicházejí z nejrůznějších míst světa. Dovázíme stále více například z jeho východní Asie. A není to žádné výlučně politické téma. Vyjednávání Öncelikle işte Meksika, Şili gibi ülke. Světovou obchodní organizací běží, byly eh, dohodnuty například eh, dohody s Jižní Koreí, s Jižní Koreou pardon, a s jinými zeměmi. A teď, když se tady projevuje tato vůle, tak zase přichází další vlna kritiky z Turecka. Eh, podstatným bodem je, že se tvrdí, celní unie byla nahlížena jako přechodná záležitost, a pakliže EU uzavírá s jinými zeměmi takové dohody o volných pásmech, o pásmech volného obchodu, zónách volného obchodu, mm, eh, tak prostě se to v Turecku nevnímá příliš dobře. Například co se týče dohody eh, s Ukrajinou a s Jižní Koreou. Tady teď běží s Ukrajinou vyjednávání, ale jsou tam formulované určité cíle a to znamená neto ztrátu pro Turecko trh Evropské unie se otvírá těmto trhům a tím privilegia Turecka jsou podkopávána a Turecko to vůbec nemůže ovlivnit. Tyto třetí země které mají takové dohody s Evropskou unii, se také dostávají i na turecký trh. Ne přímo, ale nepřímo. To znamená, přes Evropskou unii se do Turecka může dostat jeho korejské zboží, ale obráceně to nejde. Je tady tedy určitá asymetrie a tato asymetrie je pro turecký průmysl opravdovým problémem. neboť Turecko má větší potíže nejenom na vlastním trhu, ale vlastně ztrácí vlastní podíl na trzích v těchto třetích státech. To znamená, turecký trh se sice otevírá těmto zemím, ale obráceně tomu tak není. Největším problémem je, že severoafrické státy, Alžír, Egypt a další, pakliže tyto uzavřely eh, dohody se Světovou obchodní organizací, pak už nechtějí uzavírat takovou dohodu s Tureckem. A i tady je třeba nalézt nějaký harmonizovanější přístup. Jaká řešení by eh, se měla nalézat? No, největší problém celní unie spočívá v tom, jsou právě tyto dohody o zónách volného obchodu s třetími státy, které způsobují ztráty v Turecku. My jsme se pokoušeli vést jednání s komisí. Ku příkladu existuje takzvaná turecká doložka eh, v ujednání s Větnamem. Ale jak řečeno, toto nejsou žádné závazné doložky a nedošlo ani k odpovídajícímu politickému tlaku. Turecko musí realizovat určitá protiopatření. Mm, mohlo by také sáhnout k protekcionistickým opatřením, aby tento problém vyřešilo. K tomu je třeba říci ještě následující věc. Celní unie byla výhodou pro tureckou ekonomiku, čili hospodářsky viděno, ale politicky viděno, celní unie přinesla velké politické problémy Turecku, existovala tady kritika už od počátku. Vlastní problém nevězí však v celní unii, ale v těchto dohodách o zónách volného obchodu kde tedy by bylo třeba, aby komise vyvinula odpovídající politický tlak s těmito dotyčnými třetími státy, aby takové dohody uzavřely i s Tureckem. Ale dokud Turecko není plnohodnotným členem, budou i nadále existovat takovéto potíže, kterým budeme muset čelit. A proto se domnívám, že vlastní řešení je urychlit vstupní vyjednávání. Děkuji vám. Thank you, Mr. Děkuji mnohokrát, pane Ugené. A nyní bych rád předal slovo panu Fadimu Hakurimu, který je odborníkem, je mimořádný člen institutu Chatham House v Londýně. Takže, pane Hakuri máte slovo, kde jste? takže máte 10 minut, prosím. Děkuji mnohokrát za laskavé pozvání. Ve své prezentaci budu hovořit o dvou otázkách. V první řadě budu hovořit o dopadu na obchodní vztahy, jaký to má vliv na politickou modernizaci Turecka, čili určitý kontext. Budu hovořit o dynamice v Turecku a eh, ve, o vztazích eh, s Evropskou unii a v druhé části budu hovořit o pozorování a doporučeních. Takže v první řadě dopad obchodu a hospodářských vztahů na politické, ekonomické a sociální vztahy s Evropskou unii a na sociální modernizaci v Turecku. V první řadě je velice důležité zdůraznit, že hospodářský růst a eh, rozšíření vzdělávání jsou velice důležitými fenomeny modernizace, jak politické, sociální i náboženské v Turecku, čili tím více se modernizuje naše klima v oblasti vzdělávání, ekonomiky a sociálních vztahů. Máme zde studii Jeffrey Dixnoma, což je jeden z vedoucích akademiků v této oblasti. Byla provedena nejrůznější studie mezi lety 1999 až 2002. Hovořilo se eh, o lidských právech, eh, tolerance, o nejrůznějších hodnotách eh, v demokratických státech a jeho závěry jsou naprosto jasné. Vidí rozdíl mezi Evropskou unii a Tureckem. Ty rozdíly nejsou vzhledem ke kultuře, ale vzhledem k různému hospodářskému růstu, hospodářské prosperitě, která byla jak v Turecku, tak v Evropské unii. Čili je velice důležité si uvědomit, že ekonomický růst je hlavním hnacím motorem pro sociální, politickou modernizaci Turecka a to je zcela naprostý základ, který si musí uvědomit Evropská unie. Další studie, která byla velice podrobná, byla provedena v roce 2009 až 2006. Je to významná studie, která se týká sekularizace Turecka. Jsou zde tři hlavní trendy. Za prvé, Turci E, vyjadřují své náboženské cítění, také se zvyšuje sekularizace v tuto chvíli na úrovni 91% a také se snižuje počet lidí, kteří nosí šátky. Čili jsou zde zajímavé trendy, které byly odhaleny v této studii. A co tato studie ukazuje? Když se podíváte na čísla, tak opět ekonomická modernizace umožňuje Turecku, aby dále postupovalo v náboženské a sociální modernizaci. To je modernizace islámu, politiky, hospodářství a také oblasti lidských práv. A opět to je v zájmu Evropské unie. Další studie. Zasadili se o ní akademici, pan Kargolu, pan Sushihama z Japonska, pan Bašlevent a ostatní, kteří se eh, dívali na vzorce hlasování, čili hlasují eh, na základě ekonomických faktorů, na základě náboženství, nebo jak. Také narůstá konsenzus, že Turci nyní hlavně hlasují kvůli ekonomickým faktorům. Čili opět rychlejší ekonomický růst by opět umožnil aby se v Turecku objevily nové politické strany, které by se zajímaly především o hospodářství a ne o ideologické otázky. A tento proces je také eh, zajištěn eh, generačními změnami. Dále máme jednu studii z Bostonské univerzity v roku 1997 nebo 2007 a ta se dívá na rozvoj takzvané střední třídy. Je zajímavé, že valná většina Eh, Turků nechce sekularizaci. Vidíme, že dvě třetiny Turků eh, se vidí jako moderní náboženství a více než 80 bylo proti vojenskému převratu za jakýchkoliv eh, okolností. A tato studie poukazuje právě na přímé propojení mezi sociálními, liberálními názory a hospodářskými hospodářským růstem v Turecku. Takže opět eh, je poukázáno na jasnou korelaci mezi eh, narůstajícím eh, vzděláním a sociálním konzervativním postupem. Čili opět tady máme 60 Turků střední vrsty, kteří podporují přístup Turecka k Evropské unii. Dále zpráva pana Mehmeta Čakmaka, ta se týká um, přístupu podnikatelů na Anatolském polostrově, čili jsou to lidé, kteří je, byli konzervativní, co se týče zahraniční politiky. Zjistil, že tito podnikatelé v Anatolii vlastně 80 z nich podporuje členství Turecka v Evropské unii, což bylo odlišné v minulosti. 95 chce obchodovat s Evropou a ne s Blízkým východem. Proč? Mají pocit, že v Evropě je transparentnost, zákonnost, zatímco na Blízkém východě je mnohem více korupce, čili dávají přednost obchodování s Evropou. 95%, opět to je velká generační změna, je proto, aby jejich dcery se vzdělávaly na univerzitě, ale bohužel tam přetrvává určitý konzervatismus. Co se týče socioekonomického rozvoje, tak je důležité, aby se Turecko více zapojilo eh, do politiky se Evropskou unii. Opět další studie, kterou provedli vedoucí akademici v Evropě, Dívá se na otázku tolerance nejen v Turecku, ale také v Evropě. Je to studie z roku 2007 a co je zajímavé na této studii, že zjistila, že existuje jasný vztah mezi vyšší vzdělaností, vyšším příjmem, ale to znamená i vyšší tolerancí. To znamená, že čím rychlejší ekonomický růst, tím máme vyšší prosperitu, tím je vyšší vzdělanost a tím se snižuje netolerance v Turecku. Takže otázka, která vzniká. Proč je tato transformace v Turecku stále ještě pomalá? Turecko je sice bohatší, ale proč to nemá ještě plný dopad na celou společnost? Jaká eh, je kvalita vzdělávání? Vzdělávání ještě pokulhává například za Rumunskem a Bulharskem. Další problém, Světová banka i turecká vláda poukázala na to, že je velice omezený přístup ke vzdělávání. Pouze 12 Turků jde na univerzitu, což je velice nízké procento oproti 40 které je eh, v Evropě. Také Turecko eh, poukazuje na vysokou míru nerovnosti. Na to poukazuje například Světová banka. Čili navzdory veškerému růstu v Turecku je příjem stále ještě koncentrován v rukou několika bohatých. Například studie Forbes pokazuje na počet miliardářů. Byli tam eh, nejdříve 4 miliardáři, nyní máme 28, čili během jednoho roku došlo k ohromnému nárůstu. A když se podíváme na takovou tabulku hodnocení s Evropskou unii, tak Turecko je skutečně na poslední příčce, co se týče duševního vlastnictví, co se týče znalostí, inovací, nových technologií. Turecko také pokulhává právě v těchto oblastech eh, za zbytkem Evropy. Dále eh, kvalita zprávy institucí. Situace ještě je špatná, pokud to srovnáme se zbytkem Evropy. Další problém Turecka eh, je nízké, nízká míra úspor. Když se podíváme na Čínu, Indii, tak i oproti těmto zemím má velice nízký, nízkou míru úspor. Dále nepřímé daně, eh, spotřební daně, DPH. Na, těch, na ty Turecko příliš spolehá a kvůli tomu máme méně konkurenceschopnou ekonomiku. Máme také velký problém eh, s vysokým eh, schodkem běžného účtu, čili ten opět narůstá. A další problém je takzvaná neformální ekonomika. Polovina ekonomiky hospodářství je vlastně černou ekonomikou což poškozuje konkurenceschopnost tureckého hospodářství. A další problémy jsou míry růstu. Například došlo k velké transformaci, k velkým nárůstům růstu v Turecku, ale když zase srovnáte výkonnost hospodářství oproti 90. letům, tak to není nic moc slavného. V 80. letech to byly 4%, v 90. letech 3,8% a po roce 2000 3,3%, čili naopak vidíte, že tam dochází k poklesu a ne k významnému nárůstu. Další problém v Turecku je, ano, dochází k nárůstu vývozu z Turecka, nicméně by mělo docházet k rychlejšímu nárůstu. Kde je problém? Turecko příliš spolehá na dovoz surovin a polospracovaných produktů a ta hodnota je nižší než hodnota konečného výrobku. Takže v Turecku, pokud se vyrábí auto, dejme tomu za 100 euro, ty vstupy, které to znamená, co se dováží, je ve výši 120 euro. Čili tady dochází ke ztrátě hodnoty v oblasti výroby. Jaká jsou pozorování a doporučení? Měli bychom zrychlit prosperitu a zvýšit míru vzdělávání. To povede k další politické, ekonomické a sociální liberalizaci. Co proto musíme udělat? Musíme posílit perspektivu přistoupení k Evropské unii a vytvořit určitý tlak na Turecko na strukturální reformy. Čili eh, v oblasti hospodářství zcela jistě musíme vyvinout větší tlak. Turecko musí také prohloubit a zrychlit ekonomicko-sociální reformu, no pak v posledních 4-5 eh, letech došlo k velkému zpomalení. Turecko také musí restrukturalizovat svůj vzdělávací systém, čili od toho běžného nejnižšího vzdělávání po takzvané kritické eh, uvažování. Turecko musí poskytovat vzdělávání nejen elitám, ale i široké veřejnosti a Turecko musí také snížit dotace na náboženství. To je konec mé prezentace. Thank you very much, Mr. Velice vám děkuji, pane Hokoro, za informace, které jste nám sdělili i za vaše doporučení, s nimiž jste uzavřel svou prezentaci a nyní je na čase udělit slovo zástupci tureckého velvyslanectví v Evropské unii, panu Divan Joglu. Máte slovo, prosím, a máte 10 minut. Velice vám děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci Evropského parlamentu, jménem pana eh, velvyslance Kuneralpa, eh, který je eh, s komisařem File pro rozšíření v Ankaře, bych vám chtěl poděkovat, pane předsedo, i vám, členům tohoto význačného výboru, za příležitost abychom zde prezentovali názory turecké vlády k této nesmírně důležité otázce. Také děkujeme panu zpravodajovi Kazakovi za tuto zprávu a poskytneme mu veškerou potřebnou pomoc a to nejenom panu zpravodaji i ostatním členům tohoto výboru. Pane předsedo, vyslechli jsme si několik zajímavých podstatných eh, prezentací z úst expertů v této oblasti. Byla to tedy, byly to zajímavé informace a názory a e, věřím, že e, z dnešního jednání vyplývá realita, že Turecko je e, klíčovým ekonomickým aktérem v dnešní době a že získává také stále větší politický význam, je členem Rady bezpečnosti, ekonomicky význam dokládá účast v G20 a je, e, má e, uzavřenou celní unii z EU, je, e, hraje důležitou roli v oblasti zabezpečení dodávek energií, bojí s kriminalitou, terorismem, s obchodování lidmi. Je šestá největší ekonomika na, na světě jeden trilion dolarů představoval ekonomika <clears throat> takže patří k 20 nejdůležitějším ekonomikám na světě. 350 eh, miliard dolarů a nyní máme 227 eh, milionů turistů, eh, především ze Spojeného království. Zahraniční investice v posledních čtyřech letech v Turecku představovaly 70 miliard dolarů. Celkový počet za předchozích 30 let eh, to bylo 20 miliard. Turecko je země, která zaznamenává vysoký hospodářský růst, v průměru 7% během posledního desetiletí. Eh, bylo to doprovázeno úspěšnou nízkou inflací, eh, značné investice dále proudí do Turecka. Turecko je jednou z mála zemí, méně než 20 zemí, Eh, jejíž úvěrové hodnocení bylo zvýšeno, a to dvakrát eh, v uplynulém roce. Snažíme se pokračovat v obsáhlém programu reform a eh, máme dva základní dokumenty. Jeden je střednědobý ekonomický program do roku 2012 a druhým dokumentem je národní program eh, pro přijetí eh, eh, evropského AKI, což tento program jsme přijali v roce 2008. E, makroekonomika se zaměřuje na e, stabilitu, chceme posílit tržní hospodářství, posílit e, hospodářskou soutěž, rozšířit daňový základ a podpořit strukturální reformy to bude základním kamenem našeho programu reform ze střednědobého hlediska a také budou pokračovat legislativní reformy. Základním kamenem naší legislativního programu je eh, nový zákonník, nový zákon o veřejných zakázkách, nový zákon o odborech, to vše se připravuje. Dovolte mi několik slov o eh, vztazích mezi Tureckem a Evropskou unii. Vztahy Evropské unie s Tureckem představují eh, jedny z těch nejdůležitějších, které Evropská unie má s nečlenskými zeměmi. Již jsme se zmiňovali o celní unii. Turecko eh, nejvíce přispívá eh, k eh, zabezpečení energetických dodávek a k zajištění obrany. Eh, projekt Nabuko je velice známý. 15 milionů návštěvníků přijíždí každoročně ze zemí Evropské unie do Turecka, takže Turecko je druhou nejoblíbenější destinací mimo země EU po USA máme 4,5 milionu občanů, kteří žijí v Evropské unii. Je to eh, největší eh, skupina občanů eh, pocházejících ze zemí mimo EU. <clears throat> Zajišťují se tisíce pracovních příležitostí, jsou majiteli podniků a je to značný počet a e, mají také značné úspory v evropských bankách. E, jedná se tedy opravdu o velice komplexní vztahy, ale je důležité vědět, že e, proces a perspektiva přistoupení jsou zpěty s velkým ekonomickým vysokým výkonem a rozvojem vztahů. Proces přistoupení je opravdu klíčovým prvkem zvyšuje jistotu investic, eh, politickou předvídatelnost je opravdu úhelným kamenem vztahu mezi EU a Tureckem. Jak již jsme eh, slyšeli, je tu obrovský potenciál eh, v obchodní oblasti 80 dohod s, o volném obchodu je z EU a zahraniční investice ne protože je to obrovský domácí trh, ale e, e, podnikání se rozšiřuje a e, Turecko se zdává takovým komerčním centrem pro evropské podniky. Jeden z nejdůležitějších aspektů těchto velice komplexních vztahů je obchod, jsou ukazatele obchodu celní unie hrála v minulosti důležitou roli, kdy se podařilo dosáhnout 100 miliard eh, eh, eur v obchodním vztahu od roku 2008, jak jsme slyšeli, eh, Turecko je sedmým největším obchodním partnerem EU. Ještě je, eh, než byla uzavřena eh, celní unie v roce 95, to bylo 28 miliard dolarů. A nyní je to 140 miliard dolarů. To bylo v roce 2009, tedy pětinásobný nárůst. Turecko je pět pátým největším vývozním trhem pro země EU. EU eh, sem vyváží mnohem více než do Japonska. A i když je to obrovský základ, musím se zmínit o několika problémech ve fungování celní unie které tu musí e, e, být řešeny co nejdříve. Turecko je jediná země, která implementuje e, evropskou obchodní politiku ještě než se stane členem EU. Budeme tedy plně zahrnuti do <clears throat> konzultačních mechanismů, eh, jak eh, pan Ilgen již vysvětlil. <clears throat> Pracujeme v technických výborech a skutečným problémem je otázka dohody o volném obchodu. O tom eh, můj předřečník již podrobně hovořil, ale pane předsedo, Eh, nemohu dostatečně zdůrazňovat, jak důležitý a vážný je tento problém. Právě protože Evropská unie uzavírá jednání o eh, dohodách o volném obchodu a o to palčivější tento problém pro Turecko, když EU takovéto dohody uzavírá s významnými aktéry, jako je eh, Jižní Korea, země ASEANu a další Eh, to představuje vážné ztráty pro Turecko. Potřebovali bychom, aby EU byla vstřícnější, aby eh, brala v úvahu eh, tyto naše pochybnosti ohledně dohod o volném obchodu. Podle našeho názoru ideálním řešením by jistě turecká doložka je dobrá, ale není závislá Eh, není závazná. Bylo by dobré, kdybychom souběžně jednali eh, s EU eh, e a s třetími zeměmi a tak minimalizovali rizika poklesu obchodu. Nemusím zdůrazňovat, že se z toho vyvinul opravdu vážný problém a je to také proti duchu celní unie a eh, brání eh, efektivního fungování celní unie. Problém vízové povinnosti pro eh, naše podnikatele je vážný problém. Potřebujeme vstřícnější postoj EU v tomto ohledu, ale již eh, bych chtěl závěrem říci, že věřím, že se nám podaří nalézt řešení těchto obchodních otázek díky dobré vůli spolu s komisí, ta je opravdu vážným partnerem a my také bereme velice vážně úlohu Evropského parlamentu. Chceme s vámi spolupracovat a doufáme, že Evropský parlament nás v tom podpoří. Závěrem mi dovolte říci, že je to přínosné pro obě dvě strany, když se vztahy mezi EU a Turecka zbližují z hlediska eh, prostředí pro investice, eh, prostředí pro další integraci. Dovolte, abych ještě jednou poděkoval za tuto příležitost, pane předsedo. Eh, Takov a to setkávání jsou e, dalšími kroky, abychom dosáhli toho historického okamžiku, kdy e, Turecko vstoupí do Evropské unie. Velice vám děkuji. Děkuji vám. E, vraťme se tedy k členům našeho výboru a začneme panem zpravodajem a stínovými zpravodaji. Paní Aviv. E, stínová zpravodajka za EPP. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také za e, zpravodaj, za zprávu. Myslím si, že s tím budeme moci dobře pracovat. No, teď, když vlastně tu právu sepisujeme. Děkuji mnohokrát za toto slyšení, které jste zde sorganizoval a chtěla bych se omluvit, že jsem přišla <clears throat> později, ale mám tady skupinu studentů a myslím si, že jednou z našich prvních povinností je přibližovat mladým lidem, kteří budou do budoucna rozhodovat o Evropě, eh, dění v Evropském parlamentu a odpovídat na jejich otázky. Já bych měla dvě otázky a pak bych ráda učinila jednu poznámku. Od té doby, co jsem sem přišla, bohužel příliš pozdě, slyšela jsem strašně moc o vstupu Turecka do EU, ale daleko méně o změnách a zlepšení e, v obchodních a hospodářských vztazích. Domnívám se, že my píšeme zprávu o té druhé situaci, a bylo by dobré, kdybychom během příštích dnů a týdnů se skutečně specificky soustředili na tuto ekonomickou stránku. Já jsem ne tak zcela pochopila, proč EU sama ne, uzavírá tedy zóny volného obchodu s Jižní Koreou a s azijskými státy a s jinými státy. Vždyť je v našem zájmu, abychom naše hospodářské a obchodní priority definovali. Stejně tak, jako e, mají jiné státy právo definovat své vlastní priority, tak mě to tak trochu jaksi mm, no, udivilo že turecká doložka je nezávazná, to považuji právně za naprosto normální. A poslední bod, taky se tady hodně hovořilo o možných změnách, o možných reformách v Turecku. Mě, já si tedy nejsem úplně jistá, že EU musí tyto reformy přivést nebo přimět Turecko. Já si myslím a velmi bych se za to zasazovala, aby reformy prostě byly přece jenom uskutečňovány v Turecku samotném a pocházel ten podnět z Turecka samotného. A tady bych chtěla také odkázat na vztah Turecka a Kypru. Domnívám se, že i to je pro Evropskou unii podstatný bod, než nebo během, budeme dále, během toho, než budeme dále vyjednávat. Děkuji mnohokrát. Thank you. Now. Děkuji mnohokrát. A nyní Francesca Balzány, stínový zpravodaj nebo zpravodajka za socialisté a demokraty. Eh, grazie molte. Anch'io purtroppo, in quanto membro della commissione. Děkuji vám, jakožto členka rozpočtového výboru jsem se nemohla začí, zúčastnit toto slyšení od samého začátku, ale přesto vám děkuji za to, že jste ho zorganizovali, protože toto slyšení nebylo připraveno opravdu velice důkladně, jak již řekla paní eh, kolegyně, a to také ukazuje, jak velký zájem o toto téma má náš parlament. Ale také je důležité, abychom sledovali veškeré informace, které potřebujeme a s nimi a velice pozorně analyzovali obchodní vztahy. Tak jak to dnes děláme, nejde pouze o obchod v eh, tom konkrétním smyslu slova, ale jde o různá odvětví, eh, na které to má možná nepříjemný dopad. Ale tak eh, můžeme eh, posuzovat situaci, jak eh, by to bylo užitečné. Mimochodem jsou velice důležité i kontakty s osobami, které nás s těmi informacemi seznámili, abychom se mohli více zahloubat do těch důležitých témat. A zajímají nás také Budu hovořit česky, smíme. Já děkuji také za tu prezentaci a i za tu sociologickou sondu, která zazněla v jednom z těch příspěvků, která se zabývala problémy sekularizace a volebních preferencí. V Turecku to bylo velmi zajímavé. Dotkl bych se dvou bodů, které eh, při debatách o obchodních stazích s Tureckem zaznívají eh, téměř permanentně. Eh, jednak je to problém víz. Eh, opět jsme o něm dnes slyšeli. Já si myslím, že je to závažný problém a že z tohoto výboru by měl vyjít nějaký apel v tomto směru. Já rozumím tomu, že tady existují různé přístupy ale eh, je to právě tento výbor, který by podle mého názoru měl být business friendly a trade friendly a měl by vyslat signál, abychom se společně vyvarovali eh, takových situací, které by snad mohly působit dojmem eh, nějaké šikany nebo obstrukcí při používání vízové politiky ze strany jednotlivých členských států Evropské unie. A e, druhá věc, která tady také zazněla v té první prezentaci, ta se týká e, takzvaných netarifních bariér obchodu. E, s tím mám vlastní zkušenosti z doby, kdy moje země ještě nebyla členem Evropské unie a vím, že různé veterinární, fitosanitární předpisy, předpisy týkající se kvality potravin se dají používat eh, nejrůznějším a často poněkud subjektivním způsobem. A i tady bych se přimlouval a myslím, že by to také z našeho výboru mělo eh, vzejít, aby ani zde při používání těch eh, netarifních prostředků nevznikal dojem nějakého účelového používání a nevznikal dojem, že se tady vytváří nějaké umělé bariéry eh, vzájemnému obchodu a růstu tohoto vzájemného obchodu. A jinak ještě jednou děkuji za ty komplexní příspěvky. Eh, myslím, že nám to poskytlo dobrý obrázek o tom, jak si stojíme, jak si Evropská unie stojí, eh, pokud jde o obchodní vztahy s Tureckem, ale i pokud jde o e, celkový přístup k Turecku jakožto potenciálnímu členu Evropské unie v budoucnosti. Děkuji. Thank you. Now... Děkuji mnohokrát. Nyní paní McAfee za SND. Děkuji mnohokrát. Chtěla jsem se zeptat na několik konkrétních dotazů pana Hakory z Černohausu. Konkrétně, zmínil jste se o tom, že tady je vztah mezi obchodem, ekonomikou a má to tady vliv i na sociální politický vývoj. Čili jaké to má ekonomické dopady v tuto chvíli v Turecku. Doufám, že vysloví vaše jméno správně pan Kariagasi z Asociace pro průmysl. Pokud byste se měl zaměřit na jeden faktor, který by mohl změnit vztahy mezi Evropskou unii a Tureckem v oblasti obchodu a hospodářství, čili jedno téma, které by mohlo znamenat velkou změnu. Možná budování důvěry. To je velká otázka. Dále vízová politika, to tady zaznělo několikrát, nejen v tomto výboru, ale ze strany zástupců Turecka, také delegaci pro Turecko a chápu naprostou uh, frustraci na straně našich partnerů. Ale možná taková naivní otázka. Před dvěma týdny jsem na istambulském letišti, pokud bych měla být podnikatelkou, tak bych byla velice frustrovaná, protože tam není eh, zvláštní přepážka pro občany z Evropské unie, musela jsem stát eh, ve frontě. Nebylo by tam určité gesto, že Turecko by vytvořilo zvláštní přepážku pro podnikatele nebo pro občany z Evropské unie. Musela jsem vystát velice dlouho frontu. Děkuji. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěla říct, že naše politická skupina je proti tomu, aby se Turecko stalo členem Evropské unie. Chtěl bych zdůraznit, že jste se bavil o tom, co dělá celní unie. Údajně obchod se zvýšil z 29 miliard na 146 miliard v tuto chvíli. Pokud je celní unie tak eh, efektivní, tak skutečně nechápu, proč by se Turecko mělo stát členem Evropské unie. Celní unie přece stačí a to by mělo stačit. Říkáte, že máte problémy s vízy, chcete mít určité konzultace, to je všechno pěkné, ale má velký problém s tím, aby se Turecko stalo členem Evropské unie. Pokud se stane plnoprávným členem Evropské unie, tak to bude znamenat, že všichni v Turecku budou mít právo přijít a bydlet v jakékoliv jiné členské zemi. Eh, co se týče demografických propočtů, tak v Turecku je 73 milionů obyvatel. Myslím si, že kolega z Asociace pro podnikání Eh, by se zvýšilo na 80 až 85 milionů. Ale by to 100 milionů. V tuto chvíli máme tisíce Turků v Evropě. Pokud tady bude volná svoboda pohybu, tak jste propočetli, kolik lidí by například přijelo do Velké Británie? Myslím, že by došlo k velkému přemístění lidí z Turecka do Británie i do jiných zemí a pochopitelně na to nesmíme zapomínat. Další věc, která mě velice eh, znepokoje, souhlasím se členkou EPP, bylo řečeno, že Jižní Korea, Ukrajina, ASEAN, ale nyní se podívejme na Jižní Koreu. Jižní Korea má FTA a v Turecku trpí automobilový průmysl, ale pokud budeme mít takovou dohodu s Jižní Koreou, tak eh, budou trpět právě ve Velké Británii. Pan Algen říkal, Celní unie je považována jako určitý přechod, dočasný přechod k plnému členství. Kdo to vidí jako dočasný přechod k členství? Lidé, kteří pracují v nerozenských eh, think tancích. Já si myslím, že to bychom vůbec neměli říkat. Na závěr tři slova. Turecko je příliš velké, příliš chudé a příliš odlišné na to, aby někdy mohlo být důvěryhodným členem Evropské unie. Děkuji. A na závěr předávám slovo našemu zpravodaji, panu Kazakovi. Pane Higince, já se moc omlouvám. Nevšiml jsem si vaší žádosti. Ano, hovořil všechny politické skupiny, takže i já se hlásím do diskuse. Chtěl bych jenom vyslovit své zklamání nad tím, že zde nemáme zástupce tureckých pracovníků, tureckých odborů. Máme 72 milionů Turků a co se týče pracovníků a odborářů, ty představují velkou většinu a zcela jistě dnešní, na dnešním eh, slyšení bychom měli také slyšet jejich hlas. Na jiných výborech jsme se bavili o myšlence o koherentnosti. Zda existuje koherentnost mezi tím, že prosazujeme určité hodnoty, lidská práva, spravedlnost, mír a na druhou stranu máme naše obchodní politiky. Měli bychom se bavit právě dnes v těchto otázkách s ohledem na Turecko. Pan Kaliagasi, který zastupuje turecké podniky, vyslovil velké znepokojení nad právy pracovníků v Turecku a také, jak se chovají k tureckým pracovníkům v zahraničí. Je to základní ekonomický hráč. V roce 2005 jsme v Irsku měli také velký skandál vykořišťování pracovníků. Bylo tam okolo tisíc tureckých zaměstnanců, kteří byli převezeni do Irska, eh, dostávali pětinu eh, platu a pracovali na staveništích, byli takto vykořišťováni. A turecká vláda také tady má určité obavy, co se týče jejich eh, přístupu. Musí tady být koherentnost. Turecká vláda v podstatě využívá neoliberálních politik, především prosazuje privatizaci, liberalizaci, a útočí na práva pracovníků a na jejich životní úroveň. 115 podniků stávkovalo, vznikla tam velice vážná situace. Je to podnik, který je, produkuje alkohol a tabák. A eh, vláda ji chtěla zprivatizovat. Mělo to tehdy velice neblahý dopad pro pracovníky, takže to bylo velké nepokoje. Pan Hakura dělal dojem, že se ubíráme k sekulárnímu hospodářskému ráji v Turecku. Já si myslím, že jsme tomu skutečně daleci. Nedávno tam byla zakázána DTP strana, kurdská strana není to levicová strana, strana dělníků, naopak je to strana, která je dosti eh, pravicová, je spojená s PKK a v podstatě to byl důvod eh, proč byla zrušena. Je tam také vojenský útlak kurdského obyvatelstva. Některé země tady doslova napomáhají, protože prodávají zbraně Turecko, čímž napomáhají represím proti této menšině. Čili chtěl bych mít také slyšení, abychom se bavili o tom, jak napravit tyto nerovnosti. Chtěl bych se bavit o pracovnících, o odborových svazech, chtěl bych se bavit o kurdské eh, menšině, o lidských právech a také by se měla být zastoupena turecká vláda. Děkuji a na závěr má slovo pan Kazak, náš zpravodaj, prosím. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit bulharsky. Аз искам да благодаря на всички, които взеха отношение, на нашите гости, lektory. абих най nejprve poděkoval všem účastníkům této diskuse. Děkuji našim hostům, děkuji našim poslancům. Zjevně je to nesmírně zajímavé téma. Ukazuje eh, to, že vzbudilo veliký zájem v tomto sále. Mm, my už jsme si vyměnili názory vlastně, když jsme poprvé hovořili o té zprávě, na níž v současné době pracujeme. A tenkrát jsem také řekl, že mým cílem pochopitelně není bezpodmínečně oslovovat strategické aspekty vztahů mezi Evropskou uní a Tureckem, alespoň je nedávat do popředí, protože to by zcela jistě provokoval určité nálady, které jsem prostě nechtěl provokovat. Cílem vlastně je eh, věnovat pozornost hospodářským vztahům s Tureckem. A tyto vztahy udržujeme. Vždyť Evropská unie má celé desetiletí hospodářské vztahy s Tureckem, máme tady dobré zkušenosti, um, které přinesly užitek a své výhody. A chceme i nadále využívat těchto dobrých hospodářských a obchodních styků tak, aby jsme je mohli dále rozvíjet na stabilním základě. Pochopitelně tady vzniká celá řada problémů v souvislosti s celní unii. A my se také pokoušíme o to, aby v příštích letech tyto problémy mohly být odstraněny. Turecko je bez pochyby mimořádně důležitým strategickým partnerem pro Evropskou unii a, a tím jsem si jist, tak tomu zůstane i nadále. A myslím si, že do budoucna to bude rozpoznávat stále více lidí. Je skutečností, že Turecko v podstatě patří k těm zemím, které mají hospodářský růst a přispělo k hospodářskému růstu v řadě evropských zemích, ale opak také je pravdou, čili naopak to bylo také pravdou, to znamená, že také velice podpořila hospodářský rozvoj v Turecku. A jsem si naprosto tím, že budeme-li příznivě nakloněni jeden vůči druhému a budeme-li obě strany usilovat o dosažení dobrého efektu, tak se nám to zcela jistě také podaří takovým směrem, abychom nalezli řešení problému. Děkuji a máme zde zástupce komise ale myslím, že je také na místě, abychom dali slovo našim hostům, aby měli možnost odpovědět na dotazy, které zazněly. Takže prosím, buďte struční ve svých odpovědích. Kdo se první hlásí o slovo? Pan velvyslanec. Takže stále zastoupení Turecka máme bilaterální velvyslanectví. Chtěl bych poděkovat a chtěl bych říct několik bodů a potom předám slovo svým kolegům. Co se týče přistoupení. Sdílené cíle Evropské unie a Turecka, to znamená tedy sdílené cíle, je přistoupení. Přistoupení Turecka do Evropské unie. To je ve všech relevantních dokumentech, které byly přijaty Evropskou unii a Tureckem, čili každý tento dokument který jsme přijali, je otázka vyjednávání a to je prováděno na základě výhledu přijetí do Evropské unie. Čili taková je situace, kterou bych chtěl předestřít. Tady vážený kolega hovořil o Kypru. Dnes se vůdci na tomto ostrově sešli po 70. poté, co byly zahájeny přímé rozhovory a pevně doufáme, že tato vyjednávání bude pokračovat dobře, že konečně dojde k vzájemně přijatelnému vyrovnání a uklidnění situace. Doufíme, že to proběhne v letošním roce a Turecko bude dále na 100% poskytovat podporu vyjednávání o otázce Kypru čili plnou stoprocentní podporu veškerým vyjednáváním, co se týče otázky Kypru. Otázka víz je čím dál tím více probírána v Turecku, hlavně v kontextu rozvoje podnikání, kdy naše podnikatelé chtějí jezdit do zahraničí, nemohou čekat tři týdny, než si smluví nějakou schůzku, musí eh, nejdříve obdržet eh, spoustu různých dokumentů. Musíme vyřešit situaci nejen pro podnikatele, ale také musíme mít obecně, nebo by měla být taková příznivější situace ze strany Evropské unie v oblasti víze. Měli bychom mít pracovní skupinu, která se bude zabývat víze a doufejme, že tato pracovní skupina eh, bude hovořit o readmisním vyjednávání. To vše postupuje velice dobře. Nyní jeden bod, který se týká dohody s volného obchodu. Neříkáme, že Evropská unie by neměla uzavírat vyjednávání o volném obchodu s dalšími zeměmi, to netvrdíme, to vůbec neříkáme. Nejde o to, že tady řešíme problém mezi Tureckem a Evropskou unii, ale problém je mezi Tureckem a například Jižní Koreou. Pan Jürgen mě možná tady podpoří. Jde o to, že když Evropská unie uzavře FTA, až vyjde v platnost, tedy FTA s Jižní Koreou, tak dojde ke ztrátě trhu a je to volný trh. S tím nemůžeme nic dělat, to je eh, výsada Evropské unie, aby uzavírala takovéto dohody. Nicméně jeho korejské zboží, které se dostává na trh Evropské unie prostřednictvím celní unie se dostane nejdříve do Turecka za nulové sazby. To je ten hlavní problém. Chtěl jsem tedy jenom říct si těchto několik bodů. Děkuji. Ivan. Chtěl by se k tomu někdo vyjádřit ještě z našich hostů? Pane předsedo, zaznělo tu několik přímých otázek k mé prezentaci jistě sdílím s vámi některé názory a doufám, že se eh, jistě váš výbor se zaměřuje na hospodářství a my chceme změnit globální pořádek a nevidíme, že by se Evropa nějak smršťovala. My máme nové výzvy v Evropě 21. století a Turecko eh, ekonomicky je eh, již hodně zaintegrováno. Já se omlouvám, ale Turecko vlastně je již hodně spjato s evropskou eh, strategií, s evropskou politikou, s evropskou ekonomikou a eh, mohu upozornit na oficiální eh, eh, věstník, kde je to uvedeno, co jsme řekli a respektujeme tedy veškeré zásady a zákony. Proto Turecko chce být členem EU. Jistě některé problémy tu jsou a já jsem o tom hovořil a my se na ně zaměřujeme, ale proces integrace je součástí řešení konzultativní přístup, aby se eh, Turecko stalo více evropské, lepší společnosti, lepší demokracií, včetně eh, práv žen, lidských práv, zachování eh, klimatu a tak dále některé problémy se týkají Evropské unie, některé více Turecka. Bylo by spravedlivé to popírat. Eh, to by tedy byla logická chyba. Eh, Náš eh, proces integrace je <clears throat> cestou k řešení. Takže chtěl bych poslance ujistit, že jsme tedy eh, pro projednávání sociální kapitoly, eh, včetně sociální politiky a já se domnívám, že by tu neměly být žádné pochybnosti o našem postoji. Náš postoj je eh, plně v souladu s Evropskou unii, s evropskými zásadami, s evropskými právními ustanoveními. Děkuji, pane Kalegasi, pan Ulgen. Ano, velice stručně. Ano, buďte opravdu stručný, prosím eh, ty důležité otázky, proč nám nestačí celní unie. To je oprávněná otázka a odpověď na je prostá. Celní unie eh, byla vždy koncipována jako eh, krok vedoucí k blému členství a já bych vám chtěl připomenout, přečtěte si eh, první odstavec rozhodnutí Rady o vytvoření celní unie. Začíná odkazem na článek 24 Eh, dohodě o přistoupení, která usiluje o plné členství. Druhým argumentem je to, obávám se, a, eh, to jsem vám chtěl sdělit, že když se zastavíme tady u celní eh, unie, s veškerými politickými problémy e, nepokročí politická integrace. Naopak se bude ubírat e, cestou zpátky. A co udělala EU, kdyby přešla od celní unie na společný trh, jednotný trh, to by dávalo ekonomický smysl a Eh, jediný způsob, jak pokročit s ekonomickou integrací, je řešit také politické výzvy, a to na obou stranách. Děkuji. Rád bych vám připomněl, že chceme hovořit o obchodních vztazích Turecko-EU a ne o přistoupení Turecka do EU. Eh, pan Hakura má eh, příležitost velice krátce to komentovat eh, eh, abych eh, řekl, jaké dopady to má na ekonomiku negativně, ale chtěl bych říci, že Turecko zahajuje svůj demokratický vývoj a vstupuje do procesu zrání. Je to post postupný proces rozvoje, nezávisle na tom, co se stalo v Indii v 90. letech v Mexiku a dále jsme na jiné úrovni eh, hospodářství, politické eh, rozvoje než Evropa, ale proces se stále eh, blíží. Co se týče demografie a skutečnosti, že kdybychom měli přistoupit zítra, že by miliony proudily do Evropy, to je, myslím, falešná stopa východoevropské země vstoupily do EU v roce 94 a také e, nepřicházely e, velké počty. A mimochodem se začínají vracet. Například e, polští zaměstnanci se vracejí do vlasti. Nebo když se podíváme na vstup Španělska a Portugalska, tak také nedošlo k masivnímu pohybu obyvatelstva. Nedomnívám se, že se to stane po vstupu Turecka. A co se týče strany DTP, Turecko se rozvíjí, ale také jsme zaznamenali úspěchu eh, při jednání s Turky, například eh, Zal, který byl eh, prezidentem, je z poloviny Kurd, anebo někteří členové vlády nebo poslanci. Myslím, že stovka poslanců jsou kurdského původu. Eh, Když se podíváme na vztahy mezi Turky a Kurdy, například eh, Izmir, Istanbul, západní Turecko, tam je to eh, velice pozitivní. Můžete dospět k závěru. Ano, Turecko se musí dále rozvíjet, ale má dobrý základ, na kterém může stavět. Velice bych chtěl poděkovat našim hostům za plodnou výměnu názorů. A, a také jsme řešili tedy otázku vstupu. Musíme požádat našeho kolegu Roberta Sterliho, aby se ujal vedení e, schůze našeho výboru. Děkuji, já se, Roberte, vrátím. Hmm. Let's start quickly on this. Yeah, yeah. Right, uh, ladies and gentlemen, we're on a tight uh, time schedule, so Union... Takže máme málo času. Další bod Unie pro Středomoří. Máme zde paní de Sarnes. Dávám pouze několik minut na to, abyste mohli opustit tuto místnost. Eh, prosím, pokud opustíte tuto místnost, tak eh, co možná nejrychleji. Předtím, eh, než předám slovo kolegyni, tak jsme dospěli tomuto dokumentu, který byl připraven. Je to dokument ke zvážení. Mohu vás požádat, abyste opustili tuto místnost a prosím, nebavte se. Čili je to zpráva, kterou připravuje AFET. Výbor AFET s tím souhlasil abychom mohli hlasovat o stanovisku a AFET eh, říká, že budeme mít eh, v Dubnu mimořádné zasedání 19. Oni odložili hlasování o této zprávě, čili jenom připomenutí je, jak již jsem říkal, hlasovat budeme 19. dubna. Paní Sarnes, prosím. Merci, Monsieur le Président. Dans le calme retrouvé, nous allons partir sur l'Union pour la Méditerranée. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Celý svět si vzpomíná na to, že no, o tom se rozhodlo v Paříži v roce 2008 a to na posadí barcelonského procesu. Tato unie pro Středomoří měla združit eh, 17 partnerů. Je poněkud obtížné mm, tuto unii dá dohromady, ale souvisí to s tím, že ani EU se nedostala příliš daleko v institucionálních otázkách. No, ale také to závisí na tom, že obyvatelé Středomoří někdy upřednostňují mít bilaterální vztahy s Evropskou unii místo zvolení regionálního přístupu, který se nám jeví nezbytný. Doufám, že na příštím summitu v Barceloně v červnu dojde k rozhodnutí, aby tento proces skutečně pohnul dopředu. To je cílem zprávy AFETu, o kterém jste již hovořil, a my k tomu musíme zaujmout stanovisko. Rada bych připomněla, že do 19. března 12 hodin je možné podávat pozměňovací návrhy a samozřejmě budu s tím novým zpravodajům v nejbližších dnech k dispozici. Dovolte, abych krátce prošla priority které jsou pro mne eh, nezbytné vyzdvihnout v našem stanovisku. Je třeba připomenout, že konkrétní naplnění tohoto projektu s účastí všech států Středomoří povede k tomu, že eh, bude možno budovat privilegované vztahy se zeměmi Evropské unie a že se zvýší důvěra a stabilita v tento region, což je skutečně nezbytné. Navrhuji ve svém stanovisku, abychom těch šest velkých strategických oblastí posílili, které byly mm, stanoveny, čili boj proti znečišťování moří, civilní ochrana, e, plán na využívání sluneční energie, doprava, vzdělávání malé a střední podniky. A bylo by dobré, kdyby to vše, kdybychom mohli také ještě rozšířit naši kulturní a akademickou výměnu. Druhý bod. Při všech těchto projektech se domníváme, že je třeba zachovat zásadu spolufinancování a doufáme, že komise posílí svou roli investora. Také je nezbytné, aby právní a ekonomické prostředí se zlepšilo, protože to může být jedinou zárukou pro investice nejen v současné době, ale i do budoucnosti. Kromě toho se domníváme, že Evropská komise by měla stanovit určitý právní rámec s naprosto jasnými pravidly, která budou všem známa, e, zejména s ohledem na to, že vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. E, další bod. Evropská komise již poukazuje na to, že by bylo dobré rozšířit ještě obchod v této oblasti a bojovat proti piráctví. Domníváme se, že než dojde k vyjednávání další generace dohod, bylo by třeba, aby komise zhodnotila plnění stávajících dohod a jejich dopady. A toto hodnocení by také umožnilo postupné aplikování těchto dohod. My vyžadujeme, aby ty dohody od současné doby, doby zahrnovaly také sociální a ekologické aspekty. Čtvrtý bod. Ráda bych zdůraznila, že existuje deficit v obchodě jich jich, protože mm, tady eh, ten činí pouze 6 všech obchodních transakcí a to si musíme uvědomit a musíme zvýšit eh, toto procento. Je třeba, abychom přispěli k tomu, že dojde k rozšíření dohody s Agadiru. Eh, zrovna dnes ještě eh, podepsali tyto smlouvy další státy. Potom, co se týče hospodářské politiky je třeba zabezpečit potravinovou nezávislost, protože ve všech těchto státech existuje velká závislost na určitých typech výrobků a zejména výrobků, které se exportují do Evropské unie a to eh, samozřejmě stěžuje eh, obslužnost lokálních oblastí mm, a dokonce dochází k tomu, eh, že země musí dovážet mléko, maso i jiné produkty. Další bod pro další měsíce a leta, což je dlouhodobý projekt, bychom se měli také zaobírat energetickými projekty ekologickou energií a projektem Desertec. 400 miliard eur by mělo být investováno do na více než 75 metrech čtverečních, kde by se měly vybudovat solární panely. A my bychom měli Mm, přemýšlet především o potřebách středomorské oblasti, protože tam je potřeba přispět k rozvoji. V souvislosti s Libí domnívám se, že by bylo rozumné, kdyby se Libí věnovala zcela obzvláštní pozornost a právě nyní se snažíme eh, vyjednat dohodu o zóně volného obchodu s Libí a bylo by dobré, kdyby v rámci této dohody byly zdůrazněny demokratické hodnoty Evropské unie. To je třeba připomenout. Kromě toho také víme, že v tomto magrebském a mašrekském regionu, ale také na Blízkém východě, eh, když vezmeme v potaz konflikt mezi Izraelí a Palestinou, máme co dočinění se situací, která rozhodně není dobrá. A právě to vytváří překážky pro vytvoření zóny volného obchodu, obchodu mezi Evropou a Středomořím. A samozřejmě mm, bude rozhodující, i když my proto nejsme příslušní, aby Evropský parlament, Evropská eh, komise se snažili eh, přispět eh, k tomu, aby bylo možno odvrátit krize. Děkuji mnohokrát a jsem vám k dispozici pro vaše dotazy a ráda eh, zahrnu vaše podněty do zprávy. Sarnes, uh, I'm going to ask Děkuji, paní Sarnes. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla velice poděkovat eh, straně, eh, Evropské straně lidové, že mě nechali mluvit jako první, protože potom musím odejít. Já bych chtěla přispět svou trošku do mlína k tématu Středomoří je nesmírně důležité, abychom podpořili konzolidaci středomorské oblasti prostřednictvím různých konkrétních projektů. Je třeba diskutovat o dohodách také ze středomorské perspektivy, hovořit o globální agentě jako překonání hospodářské krize, klimatické změny, energetické modely a trvale udržitelný rozvoj musíme eh, reflektovat v diskusi eh, všechny aktuální problémy, ale také multilaterální přístup. Co se týče Evropské komise, již se přispělo, eh, již se poukázal na to, že je třeba posílat obchodní a hospodářské styky s Středomořím, protože dosud tomu tak nebylo, a také zlepšit úsilí v této oblasti Eh, o tom se také hovořilo v prosinci roku 2009. Zde došlo ke stanovení dlouhodobých projektů pro vytvoření zóny volného obchodu a také pro podporu partnerství se Středomořskou unii. Dovolte, abych poděkovala paní navrhovatelce za zprávu. Domníváme se, že obsahuje velice důležité body, tak jak to právě ukázala, ale rádi bychom také vznesli několik pozměňovacích návrhů. Sdílíme názor paní zpravodajky ve strategických otázkách, ale rádi bychom vyzdvihli ještě otázku investic a podnikatelských aktivit, zejména zlepšit eh, ev, ev, obchodní styky mezi Středomorskou unii a Evropskou unii a měli bychom se snažit nevytvářet zde další bariéry, snažit se o větší otevření trhu, abychom vytvořili příznivější prostředí pro investice. Na to již poukázal <coughs> cestovní mapa z prosince roku 2009, kde jsou jmenovány konkrétní akce pro prohloubení hospodářských styků. Co se týče bodu 5, také se domníváme, že je důležité poukázat na ob- zónu volného obchodu a rádi bychom, aby se tato zóna posíla, aby začlenovala nejenom výměnu zboží, ale také e, služeb. Co se týče Líbie, statut pozorovatele by měl být konkrétní, konkretizován a doufáme, že setkání v Barceloně bude důležitým místem, kde bude možno definovat další cíle. Thank you. Uh, děkuji. Pokusíme se dodržet dvě minuty. Pan Saifi. Oui, merci, monsieur le président. Je vais essayer d'être rapide. Ano, děkuji, pane předsedo pokusím se hovořit stručně. Nejprve bych chtěla velice poděkovat Mariel Desarnes za její zprávu. V celku podporujeme toto usnesení. Chtěla jsem k tomu ještě říci, že minulý týden delegace vedená předsedou Evropského parlamentu odcestovala do Jordánska. Také jsem se cesty zúčastnila a tam se konalo eh, fórum eh, schromáždění evropských parlamentů a na tomto plenárním zasedání se také diskutovalo o tématu Unie pro středomoří a byla vyjádřena skutečná víle, vůle, abychom e, dosáhli pokroku. A musíme říci, že to bude eh, akce Evropské unie pro středomoří, eh, již se počítá se stálým výborem pro eh, vývoj a má kolegyně se o tom zmínila. Tedy v celku souhlasíme s tímto návrhem ještě předložím některé pozměňovací návrhy a domnívám se, že to je důležité, jak se zmiňuje v bodu 5 o výměně mezi zeměmi na jihu Středomoří. To musíme podpořit na tomto základě můžeme dosáhnout eh, ještě lépe rozvinuté Unie pro Středomoří k bodu 3. Domnívám se, že by bylo docela dobré, kdybychom k tomu vyjádřili svůj postoj, kdybychom posílili Eh, svou roli jako partnera a investora, protože tady je ještě velká eh, potřeba v tomto regionu a podniky na obou stranách Středomoří by eh, měly mít velkou výměnu, aby podpořili ty investice. Děkuji. Panem předsedo. Jakožto stínový zpravodaj bych rád učinil několik připomínek. Nejprve mi dovolte poděkovat paní navrhovatelce i kolegům, kteří vystoupili eh, přede mnou. To je opravdu důležité datum a já věřím, že se nám podaří dosáhnout pokroku. Není pochyby o tom, že nejnovější aktivity Eh, se trochu zastavily. A domnívám se, že Unie pro středomoří eh, může dosáhnout mnohem více než ty vztahy, které byly doposud navázány. Tento proces potřebuje nový impuls. Musíme trvat na svých prioritách a musíme k tomu poskytnout také potřebné zdroje. Unie pro středomoří by měla pomoci tomuto regionu. Já sám pocházím z Itálie a z Sicílie a proto ještě jednou říkám, že musíme tedy podpořit tuto výměnu. A domnívám se, že to se musí ještě zdůraznit v dokumentu eh, zahraničního výboru, když hovoříme o dohodách, musíme se zmínit i o migračních tocích a, a o nutnosti investovat v tomto regionu. To je důležitým předpokladem, aby dohoda o spolupráci, kterou EU uzavírá, eh, <clears throat> pomohla těmto zemím této, tomuto regionu. Už končím. Chci pouze říci, že tu zaznělo mnoho důležitých poznámek. V otázce zemědělství hovoříme o středozemním moři. Máme tady celý balíček, který se týká pěstování ovoce a zeleně a jistě budeme o e, pozměňovacích návrzích diskutovat. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poblahopřát e, Mariel k její zprávě a mám k tomu jenom několik málo připomínek. Jsme přesvědčeni, že se práce ubírá správným směrem, ale k tomu usnesení eh, bychom chtěli říci, že některé aspekty bychom mohli ještě více zdůraznit. Když říkáme, že vyzýváme komisi, aby posílila svou roli, eh, roli investora a partnera, Potom je to stále ještě eh, poněkud vágní výzva. Mohli bychom to lépe vyjádřit, lépe specifikovat. A dále cílem Unie pro e, středomoří je, abychom zajistili specifické možnosti financování, abychom zajistili správný poměr mezi Unii pro středomoří a mezi e, partnerstvím středomoří. Musíme dávat pozor, aby Unie pro Středomoří se nestala novou Barcelonou, abychom tu nesměšovali obě instituce a oba procesy. A potom ještě jeden bod, kdy k němuž předložíme pozměňovací názory a je to bod 7. Jistě se také domníváme, že je nutné posoudit dopady sociální a environmentální povahy, ale co chceme přesně zkoumat? Dopady liberalizace, k níž již došlo a nebo obchod, nebo můžeme nově zaměřit, nově orientovat obchodní jednání, nebo týká se to dopadů na ekologii a sociální prostředí. O tom jsme již hovořili a řekli jsme, že tyto dopady byly negativní. A nakonec bych chtěl ještě říci, že specifické projekty, které se v rámci Unie pro středomoří budou realizovat, se musí neustále odsouhlasovat. a slaďovat s obchodními dohodami. To musí být propojeno, musíme mít neustále na paměti tyto souvislosti. Děkuji, pane předsedo. Velice bych uvítal skutečnou opravdovou unii a spolupráci mezi národy, které žijí okolo Středozemního moře. Nad rámec jednotlivých hranic. Jednak eh, zde máme strategický projekt, máme tady solární plán, potom eh, také vyčištění moře. To by bylo velice vítáno, rádi bychom viděli pokrok. Já se jenom obávám, že to může mít dopad na dohody s chudými zeměmi, které jsou okolo Středozemního moře. Je zde návrh, aby se eh, zhodnotili eh, dopady liberalizačního procesu na sociální a ekonomické politiky. Já bych chtěla, aby komise nám dala skutečně podložené odhody těchto dopadů, například eh, v oblasti obchodu ve vztahu ke zaměstnání v celé řadě těchto zemí, které se nacházejí kolem Středozemního moře, především na severu Afriky. Čili je tady princip svrchovanosti, ten uznáváme, ale co se týče řady dohod mezi Evropskou unii a jinými zeměmi, tak došlo k tomu, že malí výrobci se přemístili jinam, jednak se, především se jedná o oblast zemědělství. Návrh stanoviska od paní Desarnes Chce, aby komise také požadovala, aby Libie dodržovala veškeré demokratické požadavky. Nevím, proč jsme tady vybrali zrovna Libii. Celá řada daných zemí se sice tváří, že jsou velice demokratické, ale jsou to autoritářské země. A e, nedodržují je demokratická práva, jsou vlastně pokryci, co se týče dodržování pracovních práv. Možná Izrael se řeší někde zvlášť, je tam tady zvláštní situace, ale měli bychom mít stanovisko o Unii v Středomoří, které by mělo vzít také jistě v potaz utrpení lidí v Gáze. Jsou to také lidé, kteří žijí u středozemního moře. Měl by to být skvělý zdroj, neměl by tam být žádné zdi, které jim brání v dalším rozvoji. Děkuji. Chce se paní zpravodajka ještě vyjádřit k těmto poznámkám? Ano, děkuji. Chtěla bych pouze poděkovat všem svým kolegům, především stínovým zpravodajům, ale i ostatním se vyslovili jménem svých politických skupin. V zásadě souhlasím s celou řadou poznámek, které zde zazněly. Otázka Gázy je pochopitelně velice citlivá, je to velice výbušné téma a nevím, zda by mělo být ve stanovisku našeho výboru. Pochopitelně můžeme probírat nejrůznější otázky, nejrůznější problémy a Celá řada pozměňovacích návrhů bude předložena do pátku, pokud se nemýlím, a budeme mít celé jistě příležitost probrat celé toto stanovisko ještě předtím, než o něm budeme hlasovat. Děkuji. Děkuji paní Desarnes za týče termínu. Podávání pozměňovacích návrhů je to 19. března a nyní předám opět vedení naší schůze panu předsedovi. Děkuji mnohokrát, Roberte, že jsi mě nahradil. Máme zde komisaře pro obchod, pana de Kuchte. Takže vás vítám, pane komisaři, v našem výboru a chci vám poděkovat za vaši ochotu a připravenost s námi hovořit eh, o obchodní dohodě mezi Evropskou unii, Kolumbií a Peru. Dohodl jsem se s panem komisařem de Kuchtem, že první vystoupení v našem výboru by se mělo zaměřit na toto aktuální téma, protože vyjednávání s těmito zeměmi byla právě ukončena a pochopitelně, až se objeví další příležitost, tak se dostaví do našeho výboru a bude s námi probírat další témata, která se týkají vyjednávání o obchodních dohodách s ostatními zeměmi, čili jak víte, Andean je regionální obchodní blok, který posiluje vzájemnou spolupráci a integraci mezi těmito státy, což je Bolivie, Ekvador, Peru a Kolumbie. roku 1996 a 1997 se připojily tyto další země a co se týče anského společenství, tak eh, vznikají asociační dohody, které podporují spolupráci, eh, liberalizaci trhu, další rozvoj a došlo k rozšíření roku 2007. Nicméně došlo k přerušení o rok později, vzhledem k tomu, že došlo eh, k interním sporům mezi těmito zeměmi právě v klíčových otázkách obchodu. Kolumbie žádala Evropskou komisi, aby se vyjednávalo bilaterálně o volné obchodu, co se týče regionálních perspektiv v oblasti eh, vícelaterálních dohod. Bylo to zahájeno v loňském roce mezi Ekvadorem, Kolumbií a Peru v loňském roce. Ekvador ale odložil své svoji účast, eh, no, přerušil svoji účast ve vyjednávání. Čili došlo k ukončení těchto dohod eh, mezi Peru a Kolumbií minulý týden. Jednak zde máme dohodu o banánech, o tropických produktech eh, z loňského roku. Toho bylo dosaženo loni v prosinci, tak jak jsme se dověděli od generálního ředitele pana O'Sullivana na schůzi na našem výboru. Pan komisař de Kuchte souhlasil, že bude informovat Evropský parlament o uzavření obchodní dohody FTA s těmito zeměmi a vzhledem k tomu, že to je jeho první vystoupení v tomto výboru, po jeho slyšení jsem si jist, že členové tohoto výboru budou mít i další otázky na pana komisaře a pan komisař je připraven odpovědět i na jiné dotazy. Nicméně tuto příležitost možná si můžeme nechat na jindy. Takže, pane komisaři, vítám vás a máte slovo, abyste mohl pohovořit o této dohodě. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Jak jsem slíbil na svém slyšení, dnes se bych chtěl politicky probrat eh, uzavření obchodní dohody s Peru a Kolumbií, ale předtím, než zahájíme diskusi, tak mi dovolte, abych řekl několik slov eh, o dohodě nejen s Kolumbií, ale také s Peru. Nejdříve vysvětlím, proč si myslím, že to je dobrá dohoda. Dobrá dohoda jak pro Peru, tak pro Kolumbii, také pro Evropu a je to potenciálně dobré také pro celý region. Vím, že někteří z vás máte otázky, zda Evropská unie by měla obchodovat s Kolumbií v této fázi v kontextu porušování lidských práv a tedy špatných výsledků v této oblasti. Já vám řeknu svůj osobní názor. Myslím si, že to je správná chvíle, aby Evropská unie měla obchodní dohodu právě s Kolumbií. Nejdříve obecná poznámka. Co se týče obsahu této dohody, máme před sebou dohodu, která obsahuje nezbytné věci, aby Eh, Peru i Kolumbie mohla provést reformy, aby mohly mít otevřenou ekonomiku. Takzvaná otevřená ekonomika, tento termín má skutečný význam, protože byly zablokovány exporty eh, z politických důvodů do okolních zemí Kolumbie. Díky této dohodě mohou mít konkurenční výhody a vznikají podmínky, aby mohly zvýšit zahraniční i domácí investice do svých rostoucích trhů. Vyšší prosperita je zcela zásadní pro politickou a ekonomickou stabilitu této země. Dohoda je velice ambiciozní a obsahuje celou řadu závazků ze všech tří stran, to znamená Evropské unie, Peru a Kolumbie. Vzniknou nové příležitosti pro ekonomické operátory a bude to určitý stimul pro anské společenství pro anské země, aby mohly prosadit své reformy, ale co ještě důležitější, aby mohly rozvinout nástroje, aby mohly zlepšit sociální ochranu. To přispěje také eh, k zmírnění chudoby v těchto zemích. Jaké jsou výhody pro Peru a Kolumbii? A hlavním hnacím motorem je nový přístup eh, na trhy v oblasti banánu a cukru, nový režim dovozů, čili jak tyto produkty budou vstupovat do Evropské unie v rámci těchto dohod. Eh, znamená, že zachováme preferenční výhody pro tyto země, čili to bude velká oblast úspor pro tyto země. Co se týče banánů, tak jsme dosáhli tarifu 75 euro na tunu, což se bude uplatňovat od roku 2020. To byl tarif, kdy anské země prosazovali vývozní kvóty ve výši 2 milionů 650 tisíc tun mezi lety 2002 až 2005. Máme dvě kvóty 60 tisíc tun a 22 tisíc tun, které dáváme Kolumbii a Peru v oblasti cukru. Tak jsme naplnili důležitý požadavek těchto dvou zemí a zároveň chráníme naše zájmy tím, že omezujeme nabízená množství za méně než 1% eh, spotřeby v Evropské unii. Ale další produkty jsou také eh, důležité, co se týče kukuřice, hovězího, nejsou pokryty eh, v preferenčním režimem GSP+, co se týče vyjednávaných dohod, tak jsou ve výši pouze 0,1 a méně než 1,1 eh, zastoupena na trhu Evropské unie. Kromě tohoto zboží jsou zde velké závazky v oblasti podnikání, služeb, veřejných zakázek FTA. Co se týče investic, bude zaručený vstup do výrobního sektoru pro investory na obou stranách, což může mít strukturní implikace pro rozvoj. Jsou to všechny oblasti, kde Kolumbie a Peru chtějí zajistit eh, svoji přítomnost, chtějí zlepšit infrastrukturu, chtějí také převádět technologie, know-how, chtějí snižovat náklady a zvyšovat své výrobní kapacity. Nyní širší výhody. Řešíme také otázku eh, standard eh, standardu práce a ochrany životního prostředí. A také chceme zajistit trvalý udržitelný rozvoj. Cílem je, abychom vytvořili platformu pro zlepšení pracovních podmínek, podmínek eh, v oblasti životního prostředí. Chceme eh, zahrnout povinnosti, aby se uplatňovaly zákony v oblasti ochrany pracovníků, životního prostředí a chceme zajistit také efektivní implementaci klíčových konvencí v oblasti životního prostředí a pracovně právních vztahů. Co je ještě důležitější, monitorování musí být prováděno transparentně, nezávisle budou to provádět eh, zainteresované strany, nevládní organizace a často Evropský parlament eh, upozorňuje, že musíme také zajistit eh, právo ostatních eh, zemí Anského společenství, aby se mohli připojit k těmto dohodám. Je zde ambice, aby se vytvořil region a regionální partnerství, aby bylo posíleno na obou stranách. Chceme tím zajistit, aby dveře byly otevřené jak pro Bolivii, tak pro Ekvador, aby se mohli zapojit do této společné iniciativy. V tomto kontextu bych rád zmínil, že jsme již přijali oficiální potvrzení Ekvadoru, že má zájem a chce opět zahájit vyjednávání budeme hovořit o modalitách, o příležitostech, abychom mohli obnovit toto vyjednávání. Jaké jsou výhody ale také pro Evropu z hlediska této dohody? Pane předsedo, vážení poslanci, pokud je to dobré pro Peru Kolumbii, tak je to dobré také pro Evropskou unii. Na úvod máme zajištěný přístup na tyto trhy, co se týče našich zemědělských produktů a zpracovatelských produktů, hlavně co se týče eh, olivového oleje, Eh, lihovin, kukuřice, vepřového a tak dále. Víte, že to je velice důležité pro tento balíček. Co se týče průmyslových produktů, máme 100% krytí a také určitou asymetrii, která zajišťuje, aby naše eh, produkty se během deseti let dostávaly bez jakýchkoliv přirážek na tyto trhy a tato dohoda tedy za deset let vstoupí plně v platnost. Také jsou zde respektována nařízení v oblasti zemědělství. Chci vás ujistit, že je to velice výhodné a bylo to velice výhodné v obchodní dohodě s USA. Kromě ekonomických výhod bychom měli také zhodnotit tuto dohodu z politického hlediska, protože je důležité, abychom posílil naše vztahy s Latinskou Amerikou, s tímto kontinentem, který nám byl velice blízký z kulturního hlediska, ale z ekonomického hlediska. Čili pro nás je naprosto klíčovou prioritou, aby tyto regionální vztahy doplňovaly eh, naše vztahy v oblasti vědy, technologie, soudržnosti a tak dále, čili musíme je posílit i z hlediska obchodních eh, a hospodářských vztahů. Na závěr bych chtěl zdůraznit, proč si myslím, aby Evropa takto spolupracovala s Kolumbií a s Peru. Nepopíráme realitu. Víme, že došlo k porušování lidských práv, nicméně je také pravda, že Kolumbie se skutečně snaží ukončit období tohoto násilí. A musíme pečlivě zvážit dva aspekty. V první řadě nedávné zprávy Vysokého komisaře OSN pro lidská práva potvrzuje, že vláda chce spolupracovat a prověřit tyto otázky, především s eh, organizací OSN. Kolumbie je otevřená, co se týče dialogu o lidských právech, chce probrat tyto otázky se svými partnery, což je bezprecedentní. A také minister zahraničí Bermudez eh, řekl, Cathy Ashton, která nedávno uskutečnila cestu do Kolumbie. Myslím si, že to byl takový příklad této spolupráce. Kolumbie je tedy připravena se zasadit o tyto návrhy, chce prosazovat tento dialog. Myslíme si, že situace se tedy v posledních letech zásadně zlepšuje, i když není pochopitelně dokonalá. Vidíme eh, v případě obou vlád, že chtějí prosazovat zákonnost, čili to si zaslouží naši podporu. Tato podpora pochopitelně by neměla být eh, bezpomínečná, ale musí být také kritická. Komise pevně věří, že politika angažovanosti, respektování lidských práv, eh, dohledu je důležitá. Nicméně tato dohoda také právě obsahuje doložku, která se zabývá lidskými právy. Musí zde být unilaterální přijetí patřičných opatření. Je tam také možné přerušení těchto dohod, pokud by došlo k porušení podmínek této dohody. Snažíme se pozbudit dialog a pochopitelně je zde možnost také zajistit konzultaci. Ale musíme zdůraznit, že nemusíme čekat na řešení. Můžeme okamžitě v rámci EFTA přerušit preferenční vztahy v oblasti obchodu. Pokud to srovnáme s předešlými dohodami Evropské unie, tak vidíme, že dříve tam nebyl požadavek, aby tam došlo k hodnocení takovéto situace. Pokud se dojde k porušení, tak je možné tuto dohodu přerušit. Co se týče GSP+, plus, tak vím, že to pro vás důležité. Co se týče implementace GSP+, vytvořili jsme klima, kde jak eh, kolumbijská vláda, ILO i OSN se zapojili do této otázky. V roce 2009 se zavedla klíčová opatření, kdy se řeší doporučení těchto dvou orgánů, hlavně v oblasti lidských práv. Je to zcela zásadní vývoj a je to hmatatelný oficiální závazek, aby se napravily eh, tyto křivdy, aby tam došlo k skutečné implementaci tohoto programu. Tento závazek eh, bereme tedy velice vážně. Pane předsedo, vážení poslanci, neměli bychom podceňovat eh, obchodní otevřenost, závislost, svobodu, zákonnost a demokratické principy. A právě z těchto politických důvodů, které jsou vysoce relevantní pro Kolumbii a také pro Peru, doporučuje, aby členské státy, aby Evropský parlament tedy podpořil tuto dohodu. V tomto ohledu, jak jsem říkal, 12. ledna jsem ochoten se zapojit do dialogu eh, pomocí této dohody. Zdá se mi, že situace v Kolumbii především pro odboráře není ještě uspokojivá a Evropská unie nesmí eh, být nečinná, co se týče individuálních tragédií a potírání odborového hnutí. Musíme pečlivě sledovat situaci, musíme ovšem poděkovat také oběma vládám, že se otevřeně chtějí zapojit do tohoto dialogu i do konkrétních kroků. Konkrétní kroky kolumbijské vlády se zaměřují právě na oblast lidských práv a musíme v tomto ohledu podpořit. Také chtějí spolupracovat s novými vládami, které vzniknou po prezidentských volbách v Kolumbii, čili bude i následně důležité hovořit s kolumbijskými zástupci vlády. Čili máme určité nástroje, které by nám měly na pomoci k naplnění tohoto cíle. Chci, aby tyto dohody byly maximálně využity také k prosazování demokracie, zákonnosti a dodržování lidských práv. Děkuji, pane předsedo, i vážení poslanci. Thank you, Děkuji, pane komisaři. A nyní si vyslechneme názory členů našeho výboru. Máme 14 žádostí o slovo. Musím tedy omezit čas na vaše příspěvky, dejme tomu maximálně na tři minuty na každého a začnu. Mengis Devíko říká dvě minuty. Dobře, uvidíme, třeba to zvládneme. prvé kolo, vždy zástupci politických skupin. Paní Saifi za EPP, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. No pane komisaři, nejde o spochybňování principu dohody nebo dohody samotné, ale byly poskytnuty určité ústupky a ty se týkají regionů v Evropské unii. Zdá se, že banány, cukr a produkce ovoce a zeleniny za to zaplatí vysokou cenou. To ale znamená, že hospodářská a sociální struktura v horských oblastech zůstala poněkud stranou. Je to tedy proti eh, politice soudržnosti. Očekávali bychom tedy větší koherentnost. Domníváte se, že je možné ještě přizpůsobit tuto dohodu, abychom zmírnili negativní eh, dopady na naše zemědělství a zejména na ty <clears throat> křehké eh, sektory? A pokud ano, tak jaké modifikace jsou podle vašeho názoru možné, co chcete učinit, nebo jaké očkodnění eventuálně? Děkuji za SND. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. <clears throat> Já perfektně chápu Naprosto chápu, že v, této, v tomto výboru jsou kolegové, eh, kteří prostě se vyhrazují eh, a odvolávají eh, vůči této dohodě, protože se odvolávají na lidská práva. Také já jsem oznámil na tomto výboru i v jiných výborech parlamentu, já jsem poukázal na chyby, které kolumbijská vláda učinila, ale také jsem velice často říkával, a také to opakuji teď, jak jste na to poukázal i vy, že vláda Kolumbijská se, ubra, se ubírá novou cestou a je to úplně jiná cesta, než kterou se ubírala kdysi. Já jsem součástí výboru skupiny socialistů, kteří nedávno navštívili Kolumbii a viděli jsme, eh, zástupce napříč celou kolumbijskou společností. Samozřejmě pana prezidenta Uribeho, viděli jsme evropské velvyslance, hovořili jsme eh, s hlavním zástupcem pro daňovou politiku, eh, s státním, hlavním státním nadladním a samozřejmě jsme také hovořili se zástupci odborů. A s výjimkou eh, těch většinových odborů, které jsou proti této dohodě, veškeří aktéři, s nimiž jsme měli čest se setkat, podporují tuto dohodu, včetně politických stran, kromě demokratického fora, protože to je tak napůl rozděleno. Domnívám se tedy, že díky tomu, že existují různé mm, zprávy, na které jste poukázal vy, pane komisaři, což jde od interních zpráv v Kolumbii, takže jasně z toho vyplývá z toho, že tady máme různé zájmy také v OSN. A nyní eh, také byla publikována nová brožurka a sice vydání 2010 na 29. zasedání zprávu výboru expertů s četnými doporučeními, kde se poukazuje na to, že situace v Kolumbii je uspokojivá, když to porovnáme se situací v minulosti. Čili chci říct si následující věc. Domnívám se, že bychom měli poblahopřát k této zprávě, k dohodě. Myslím si, že dohoda eh, prospěje kolumbijskému obyvatelstvu a zabrání izolování Kolumbie, což by přispělo a zároveň by to snížilo extremismus v Kolumbii zlepší to postavení odborářů, eh, protože od nyní by byli chráněni nejen kolumbijským právem, ale také mezinárodním právem. A už končím. A to samozřejmě znamená, že my si musíme uvědomovat a sledovat i, co se bude dít. Děkuji vám. Alde Janik Lado. No, Alde. A no. Jmenem Alde, ne zelení. Pan Metin Kazak, prosím. Sorry to Yannick Jadot. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Merci beaucoup pour... Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Chtěl bych vám srdečně poděkovat eh, za vaše informace, které rozšířili naše vědomosti. Tato obchodní dohoda, o které jste hovořil, má pro Evropskou unii, pro jednotlivé země, kterých se to dotýká, velký význam. Váděl jste některé výhody pro Evropu a potom také pro Peru a Kolumbii. Hovořil jste o produktech, které spadají pod tuto obchodní dohodu a produkty, které z toho mohou profitovat, ale můžete nám uvést několik čísel, abychom podpořili tyto konstatace. Druhá věc, ta doložka o dodržování lidských práv, která je součástí obchodní dohody. Od nevládních organizací jsme slyšeli nejrůznější názory tvrdí, že nevědí, jak je možné využít takovéto doložky a od kdy chceme používat tuto doložku. Snad byste se tedy k tomu mohla vyjádřit. A teď eh, třetí a poslední otázka. To jaké míry může přispět tato obchodní dohoda k tomu, že se zlepší situace v dodržování lidských práv a práv e, odporu, Tak děkuji. A, a nyní za zelené. Děkuji, pane předsedo. K této obchodní dohodě bych chtěl říci, že zelení již vznesli celou řadu výhrad a já se domnívám, že sledujete nepolitický přístup, který je odlišný od přístupu, který bychom uvítali my. Vy jste řekl, že u této obchodní dohody by se měla vést eh, také zvrubná diskuze v Evropském parlamentu a my jsme se 1. března v tisku dozvěděli, že tato dohoda byla eh, již podepsána. Myslím, že Obama odmítl eh, povolit dohodu o volném obchodu s Kolumbií a bylo to ve stejnou dobu, když Flandry pozastavili investiční dohodu s Kolumbií. Konstatujeme, že Evropa překládá trvalé udržitelnému rozvoji a lidským právům eh, velký význam, ale na druhé straně konstatujeme, že se to vždy nedodržuje. A potom eh, eh, ta doložka, jak již řekl kolega Kazak, Rádi bychom se seznámili s poslední verzí této eh, doložky o dodržování demokracie, protože pokaždé slýcháme novou verzi pokud se opíráme o eh, dohodu o spolupráci, tak bylo řečeno ano, to bude začleněno, ale nevíme, zda je to z roku 1993 eh, nebo z roku 2003, to je všechno velice nejasné tak si klademe otázku, proč eh, je tu najednou ochota začlenit do eh, dohody o volném obchodu takovou tu doložku o dodržování demokracie, ale na druhé straně ne doložku o sociálních právech v rámci GSP+. Hospodářští aktéři by měli velký zájem na takovéto liberalizaci a potom v této oblasti mohly eh, zahájit jednostranně liberalizaci. To jsou tedy pro nás ještě nezodpovězené otázky. Je to tedy ta eh, doložka o eh, <clears throat> demokratizaci to nemělo nikdy dopad e, na obchodní vztahy u zemí AKT. A potom druhá otázka, míra zapojení Evropského parlamentu. To je tedy všechno opravdu velice nejasné. Ta doložka o dodržování demokracie a nevíme vůbec, do jaké míry by se na tomto základě mohla eh, zlepšit situace eh, v oblasti lidských práv. A víme, že je tu tedy souvislost mezi eh, sociální a politickou situací. Nevíme, do jaké míry liberalizace, zejména v jednotlivých odvětvích zemědělství v Kolumbii nebo v Peru, k tomu mohou přispět, například sušené mléko. Tady máme spíše obavy, že se eh, sociální eh, situace spíše zkomplikuje a že povede k sociální nestabilitě. A vy víte, že politická eh, stabilita vede k narušení stability. Děkuji. Chtěl bych poděkovat panu De Guchtovi za odvážnou a přesvědčivou a dobře vyváženou prezentaci. Hovořil jako eh, eh, rodzený eh, komisař pro obchod a jak popisoval možnost, jak je možné využít obchodu pozitivním způsobem, jakožto nástroje na podporu růstu, blahobytu, prosperity a tím pádem zaměstnanosti a sociální stability a také eh, dodržování lidských práv a jistě Kolumbie není žádnou výjimkou. Prosím, eh, pokud se mě eh, správně chápat, já rozhodně nepodceňuji eh, otázky eh, lidských práv, to opravdu ne, ale tyto země prodělaly velice obtížná období. Prezident Ribera a jeho vláda dosáhly opravdu pokroku. Stabilizovala se situace v jejich zemi a on a jeho vláda jsou Eh, eh, ochotni učinit taková opatření, která by mohla být v rozporu eh, nebo dokonce proti tomu, čeho chceme dosáhnout. A proto se domníváme, že tento výbor, i když někteří členové budou mít určité výhrady, by měl eh, podpořit tuto dohodu. Děkuji. A Helmut Scholz za GUE. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, taky za vaše dnešní slova. Není to poprvé, co se zabíráme, se, zaobíráme situací v Kolumbii protože veřejnost v Evropské unii už je zneklidněna. Skutečně je zneklidněna reálnou situací a zprávy, které dostáváme, se nesmírně liší podle toho, z jakých politických okruhů jsou nám předávány. Eh, tady bych měla ještě tři konkrétní dodatečné otázky, které mě zajímají zejména v souvislosti s dohodou s Kolumbií. Dnes ráno eh, došlo v parlamentu ke slyšení v belgickém parlamentu kde sedí jak zástupci ILA, eh, Mezinárodní organizace práce, tak i jiní. A tam bylo řečeno, že současná situace v Kolumbii lze, eh, může být srovnána se situací v Bělorusku, eh, co se týče situace s lidskými v Bělarus a Barmě. A to si myslím, že je přece jenom ještě znepokojivé, navzdory tomu, že se dosáhlo určitému pokroku v posledních letech. A proto by mě tedy zajímalo, zda je zaručeno, že tím, že prostě se bude připravovat tato dohoda o volném obchodu, realizace dohody bude kontrolována nezávislým úřadem. Eh, tak, jak již na to poukázal kolega Žado, konkrétní formulace by nás také zajímala, jak je to přesně formulováno, co do dohledu, možnosti dozoru. A teď bych se rád zeptal na všechny dohody, to znamená jak z Peru, tak z Kolumbií. A vy už jste krátce naznačil, že je skutečně komplikovaná situace, co se týče regionálních struktur mám pocit, že ten, to překotné uzavírání dohody o zóně volného obchodu s Peru a Kolumbií by mohl znamenat vyloučení regionální spolupráce anského společenství. Samozřejmě je to jako rámcová dohoda jako mm, pro Ekvádor i Bolívie je možné k tomu vstoupit, eh, přistoupit, pardon, ale eh, jak konkrétně budou zohledňovány podmínky v těchto zemích při budoucí politické spolupráce Eh, mezi všemi ostatními státy Andského společenství Evropskou unii. Ptám se z toho důvodu, že Bolivie se pokouší dělat něco, co nedělají ostatní země, ani ne země EU. Totiž oni hledají pokus hledat ekologické alternativy pro obyvatele a rozvíjet tím hospodářskou. Znamená, že když teď ta dohoda o volném obchodě jak si vypustí tyto aspekty, tak by se mohlo zabránit tomu, aby Bolívie jako součást anského společenství by mohla prostě vstoupit do spolupráce s Evropskou unii. A třetí otázka, kterou mám, eh, mohl byste prosím pěkně zpět pomalu k závěru. Do jaké míry bylo zohledněno, aby koneční uživatelé těch obchodních vztahů se skutečně zasazovali o životní potřeby lidí, všech lidí v dotčeném regionu, zejména na pozadí toho, že když se teď budou vyvážet zemědělské produkty, tak malí rolníci a malé podniky budou mít z toho zisk, ale budou z toho mít zisk i podniky, které jsou spojeny s kartelovými obchody, s, eh, drog, s drog. I have a request from, uh, Miss... Děkuji. Mám ještě žádost od kolegyně, která se chce vyslovit v rámci prvního kola. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste se dostavil a za EPP bych vám chtěla říci, že dohodu o volném obchodě v zásadě vítáme. Sdílíme tak názor komise, a to, že obchodní dohody, pokud mají také velký důraz na dodržování lidských práv, a v tomto případě zřejmě ano, o tom není pochyby, že je tedy e, e, nutné takto podporovat demokratický vývoj. A myslím, že vůbec nestojí za to vylučovat nějaké státy a doufat, že sami od sebe e, se budou více vyvíjet demokraticky a budou slovat správnou zprávu. Pokud obhajujeme takovýto silný názor, pak se ptám, proč s Čínou, s Ruskem a s x dalšími státy eh, realizujeme vůbec něco. Myslím, že v tom bychom měli být konsekventní, takže v tomto ohledu máte naši plnou podporu, ale přesto bych se ráda zmínila o několika bodech. Za prvé, říkáte, že se učiní vhodná opatření, pokud by otázka lidských práv a trvale udržitelný vývoj neměly e, e, být respektovány. Máte nějakou konkrétní představu? Pokud by došlo k nepříznivému vývoji, v což samozřejmě nedoufám. E, zapojil byste do toho Evropský parlament a za druhé v jedné kapitole hovoříte o spolupráci a touto cestou se má zlepšit i hospodářská soutěž. Jak si to konkrétně představujete? A třetí otázka. Máme tady uh, Eh, eh, doložku když eh, budou ohroženy vlastní trhy, partneři mohou dovoz omezit. Jež celá desetiletí máme problémy s cukrem, i když se to týká jenom 1% evropského trhu s cukrem. V EU je stále ještě příliš mnoho cukru. Máme vlastní produkci a naši zemědělci se cítí ohroženi Eh, kdy se uzavírají obchodní dohody. Zmiňuji se o cukru, pavlna je méně eh, důležitá pro Evropu, ale jsou to stále stejné produkty, o kterých se hovoří. Jak se na to díváte a jak podrobně a jak přísně máme definovat tuto safeguard clause? A potom ještě jeden eh, bod, který se týká institucí. Obchodní dohoda s Peru a Kolumbií dovolte mi ještě jednu větu. To bude první dohoda podepsána po eh, Lisabonské smlouvě. Jak si představujete eh, nadcházející spolupráci s Evropským parlamentem? Děkuji. Well, after this first round of... Uh, Takže po prvním kole otázek se dovolím předat slovo opět panu komisaři, panu Deguchtovi, aby mohl odpovědět na jednotlivé dotazy a poznámky. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo. Otázka paní Seifi, která se týkala Ano, je tady zvláštní doložka. Um, ta otázka nejvzdálenějších regionů, tak se zde existuje doložka. Dále pan Kazak mě požádal o další konkrétní čísla. Jak asi si dovedete představit, nemám je hned po ruce, ale velice rád vám je zašlu. A nejen vám, ale ostatním členům tohoto výboru, pokud máte zájem, tak vám mohu poslat veškerá čísla, která se týkají této dohody. Čísla která jsme především používali, když jsme připravovali tuto dohodu. Co se týče lidských práv, tak eh, asi došlo k určitému nedorozumění, což mě trochu znepokojuje. Tento text byl vyjednán ve španělštině. Dali jsme jej k dispozici Evropskému parlamentu v anglickém překladu. Takže parlamentní služby připravili text a jsou tedy zodpovědné za tu určitou chybu, která se objevila, protože ta první druhá a druhá verze se od sebe vzájemně liší. Jsou tam určité nesrovnalosti a chyby. Chtěl bych se omluvit jménem svých pracovníků, že došlo k této určité chybě a nepřesnostem. To ale v žádném případě nějak nemění tu patřičnou doložku v dané dohodě. Je to naprosto v souladu s tím, co jsem říkal na úvodu. Tato doložka může být iniciována jednostraně. Pokud chcete, tak vám ten text mohu přečíst, čili musíme respektovat demokratická práva, lidská práva v rámci Všeobecné deklarace lidských práv, hlavně co se týče zákonnosti a také mezinárodní politiky jsou velice jasnou součástí této dohody. To znamená, že to je zcela klíčový moment celé dohody. Stávající mechanismy pro politický dialog mezi stranami. Jakákoliv strana nebo může okamžitě přijmout nařízení v případě porušení základního prvku druhou stranou v článku 1 a také je tam článek, který se týká zbraní hromadného ničení, čili tam je určitý odkaz na tento článek v rámci této dohody. Čili nezávislé od požadavku na vyjednávání. To znamená, že protistrana žádá vyjednávání jedna nebo druhá strana může zahájit tento postup a může tedy uplatnit patřičná opatření čili může být v rámci 15 dnů svolána mimořádná schůzka, kdy se budou o všechny strany snažit najít řešení, které bude přijatelné pro všechny. To znamená, že tento text je nesmírně jasný a bude poskytnut eh, k dispozici všem členům Evropského parlamentu, včetně této doložky. Čili já si myslím, že je nad slunce jasnější, jak to má být a bez pochyby je to krok ku předu. Především, když to srovnáte s režimem GSP+, kde je požadavek na 8 až 10 měsíců, kdy dojde k um, přerušení platnosti smlouvy zde musí být eh, jasně řečeno, že dojde k tomuto přerušení a potom následuje šest měsíců, kdy druhá strana může navrhnout zlepšení v případě nějakého problému. A pouze poté může dojít eh, k přerušení platnosti dohody. To znamená, v tomto případě dojde k jednostranému přerušení a není tam požadavek, aby protistrana musela požadovat konzultaci. Já nevím, zda bychom zde měli spekulovat o tom, zda tuto doložku budeme používat nebo ne. Já se omlouvám, pokud ovšem budete mít něco, co se nepoužívá, tak se o tom těžko vyjednává. Pokud jste přesvědčeni, to nebudeme používat, tak proč bychom tam tu doložku měli mít? Představte si, že bych přišel na váš výbor a řekl bych, ne, takovou doložku vůbec nemáme a pochopitelně by okamžitě vznikly problémy celkem na místě. Je tady doložka, která je jasně k dispozici a otázka zní, jestli se bude používat nebo ne. Takže chcete mít bilaterální dialog s jednotlivými členy výbory? Ne, já hovořím ke všem. ale pan Žado konkrétně se ptal na daný dotaz. Toho možná zajímá tato poznámka. Pan Schulz se ptal, zda budeme mít monitorování a implementace. Ano, to je v té dohodě přímo uvedeno. A Konkrétně je to ještě konkrétnější než GSP+, čili monitorování zcela jistě budeme provádět. Také se ptáte, zda bude zvláštní opatření pro malé producenty. Takováto obchodní dohoda je pochopitelně obecná. Zda je tam nějaká výjimka pro malé výrobce, to už je na dané zemi, ale zde jsou rozhovory země vůči tedy Evropské unii, čili je to spíše otázka interní politiky. Dále jsou tady různé názory mezi Evropskou unii a Spojenými státy americkými. V první řadě můžeme mít možná odlišné analýzy. To je možné, ale já si to nemyslím, protože v posledním projevu pana prezidenta Obamy eh, pan prezident potvrdil, že posílí vztahy s klíčovými spojenci, jako je Kolumbie a Peru, abychom, aby uzavřeli dohody o volném obchodu. Pan prezident Obama nyní řeší problém, že kongres je proti tomu, aby se ratifikovala dohoda o volném obchodu, která byla uzavřena předešlým prezidentem nejen z Kolumbie, ale má úplně stejný problém s Jižní Koreou. A já bych si myslel, že když uzavříte dohodu, tak je dobré, abyste splnili ratifikaci. Proto jsem zde a proto se vracím nyní k panu Žado, čili pane kolego, teď hovořím k vám. Ptal jste se, nebo spíš jste se mě kritizoval, že jsem neinformoval Evropský parlament. Já se velice dobře pamatuji na slyšení, což ehm, byl celkem zajímavý zážitek. A pamatuji si, že jsem jasně řekl, že text dohody se dojednává, a říkal jsem, že bych přišel na, do tohoto výboru, abych vedl politickou diskusi na této téma. Čili dohoda byla uzavřená, ale já si myslím, že plním svůj slib. Slíbil jsem, že přijdu eh, na půdu vašeho výboru, až tato dohoda bude dojednána. Pochopitelně musíte do jisté míry ten text nějak ukončit. Původně jsme se nebavili o konkrétním harmonogramu, čili víte, že v každém vyjednávání právě otázka času je velice důležitá, čili jsme vyjednávali v určitém časovém rámci. Chtěl jsem před vás předstoupil ve chvíli, kdy rámcová dohoda bude jasná, ale pochopit bránit zájmy Evropské unie. Co se týče mléčných výrobků, tak zde máme stejné podmínky jako USA a nebylo vůbec snadné toho dosáhnout, naopak. Co se týče automobilů, tak máme režim, který je asi lepší než režim, který mají Spojené státy americké, čili se snažíme dosáhnout skutečně dobré dohody s Kolumbií. Pochopitelně také máme určitou vyjednávací taktiku, čili Evropský parlament nevyjednává, ale spíše hodnotí. Někdy vyslovuje určitou kritiku, nesouhlasí, nicméně není k tomu, aby vyjednával. Já jsem byl sám členem parlamentu, a to 30 let, a nikdy jsem se nechtěl zapojit eh, do takového typu vyjednávání jako člen parlamentu. Čili mohu zamítnout eh, jako poslanec, ale nyní musím dojednávat. Ano, takže máme další žádosti. Na otázky první jsem já. Všichni se musíme omezit na jednu minutu, čili Paní Saifi se zmiňovala o výrobcích cukru a banánů. Přijde mi, že je zde nedostatečná ochrana určitých geografických označení, zeměpisných označení, včetně těch velice slavných, například portského vína. Čili tyto obavy jsou opodstatněné, měly by se řešit komisí v této fázi, to je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 Víme, uvědomujeme si, že v Kolumbii je složitá situace, ale domníváme se, že tato dohoda pomůže zlepšit celou situaci. Je třeba vidět věci v dobré perspektivě a tady se situace skutečně za poslední roky velice zlepšila. Proto se domníváme, že tato dohoda nejenom pomůže, ale dá další impulzy pro lepší dodržování lidských práv v Kolumbii. Měl bych na vás dvě otázečky. Jedna se týká automobilového sektoru, pane komisaři. Nemýlím-li se, kolumbijská vláda chtěla učinit povinnost používat eh, eh, pohonou látku 85. A eh, pakliže se nemýlím, nedojde k realizaci tohoto závazku a má dojít k nějakým ústupkům. Můžete mi to potvrdit? A co se týče banánů, jak víte, snížily se prostě ty kvóty banánové, takže už končím, pane předsedo. Ohrožuje to výrobce a my bychom chtěli kompenzace pro tento sektor, aby mohl přežít. Děkuji vám. David Martin, SND. Pan Martin za SND, děkuji. Mám tři otázky. bude dohoda s Peru a Kolumbií předmětem eh, jednotného procesu jednotného souhlasu nebo dvojího a <clears throat> potom, které budou eh, ty smluvní strany. Bude to Evropská komise, Evropská unie v tomto případě eh, se tento tedy návrh dá 27 členským státům. A je pravda, že tato doložka eh, nemá smysl, eh, protože za předpokladu, že by s tím tedy souhlasilo těch všech 27 eh, zemí. A potom proč diskriminujeme výrobce lihovin, jako třeba whisky v Irsku ve srovnání s situací jinde. To je ale vážný bod, zdá se, že jsme získali tedy Eh, velkou hru, máme následnou dohodu a budou následovat další vyjednávání. To tež se týká také španělského vína, francouzského eh, eh, brandy, takže to není tady jednostranná záležitost. Děkuji Pino Laky za Alde. Děkuji, pane předsedo. Rád bych eh, eh, velice podpořil uzavření této obchodní dohody, a to z několika důvodů. Za prvé je dobře vyvážená, a eh, není to žádná velká jednotka, která by ohrožovala hodně zemí. Ten zvolený přístup je správný není eh, příliš mnoho eh, eh, doplňků přidaných k této dohodě. Je tu ta doložka o lidských právech a dohoda samotná vlastně podporuje lidská práva. Co se týče výhrad mých kolegů, tak kolegové by měli být lépe informováni. Kolumbie je země, která dělá mnohem více než eh, jiné země na světě, eh, kdy bojují s organizovaným zločinem, eh, s drogami a s násilím. Ty výsledky jsou opravdu důležité. Tam umírá ročně velmi mnoho lidí a vlastně e, díky této dohodě se snižuje podíl nelegální ekonomiky a nelegální ekonomika je základem porušování lidských práv. Závěrem bych chtěl říci, že musíme podpořit tento typ obchodních dohod i s jinými zeměmi. E, děkuji. Teď e, skupina zelených. Děkuji, pane předsedo. Budu velice stručný. Pane komisaři, byl byste ochoten, když říkáte, že Kolumbie se chce podrobit mezinárodnímu přeskumu. Navrhl byste tedy něco takového, když pod záštitou OSN e a za účasti příslušných orgánů Evropské unie, jinak bychom tu dohodu nepodepsali, ale pokud s tím Kolumbie souhlasit bude, tak je rádi podepíšeme. Kue. Ano, pane předsedo, v prvé řadě bych chtěl vědět, jak poslanci tohoto výboru, kteří jsou na pravici, jsou plní nadšení, když je to obchodní dohoda, kterou vlastně neviděli. Evropská komise tu působí jako tajná společnost. To není přijatelné. Jistě eh, vítejte v parlamentu, ale přicházíte, eh, když už dohoda byla uzavřena. Vlastně by měla být otevřená demokratická diskuse ve společnosti, eh, než komise učiní první kroky k takovéto dohodě. A já si domnívám, že to bude činit e, velké problémy pro e, pracující e, lid v Kolumbii a Peru liberalizace v oblasti státních smluv veřejných zakázek bude umožňovat plný přístup a ty budou přebírat projekty infrastruktury. Jaký dopad to bude mít tedy na eh, pracující v těchto zemích? A já mám ještě 40 sekund, pane předsedo. Tedy o pět sekund více. Eh, ano, co je tedy eh, nedobrý spěch. Tady jsou závažné otázky eh, lidských práv, které se vrátí komisi jako bumerang. Máme tu tragické události před dvěma měsíci a eh, ti lidé, kteří se podíleli vyjednávání. Děkuji za EPP. Děkuji, pane předsedo. V prvé řadě se domnívám, že je dohoda opravdu ambiciozní a dobře vyvážená. A na obou stranách usilujeme o e, přístup k trhu a pravidla. A tady je e, e, určitá nesrovnalost v určitých věcech, jelikož jsem místo předsedkyně podvýboru pro lidská práva, musím říci, že zaměřím svou pozornost právě na politické doložky této dohody, zejména na lidská práva články 1 a 3 dohody. Opírám se o informace, které máme všichni k dispozici a musím říci, že během posledního období v parlamentu jsem eh, sledovala situaci v oblasti lidských práv eh, v Kolumbii opravdu pozorně a musím říci, že je tu vzestupný trend, jak místní orgány eh, řeší otázky lidských práv. Takže nemám žádné pochybnosti o tom, že obchodní dohoda se silnou doložkou týkající lidských práv může pomoci zlepšit demokratický vývoj v Peru a Kolumbii. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Mohl bych se omezit na čas, no asi to stejně budu muset udělat. Chtěl jsem říct, že souhlasím s tím, co tady říkal kolega Menendez de Bale, který poukázal na pozitivní posouzení pana komisaře. Už jsme vlastně hovořili o tomto bodě i při slyšení. Chtěl jsem se zeptat na jednu věc. Já mám dojem, že tuto novou fázi ve vztazích bychom měli eh, také důsledně praktikovat, čili neměli bychom tady měřit dvojí mírou. Mm, nejde to ani u AKP, ani u vztazích se zeměmi AKP ani u zemí mm, anského společenství, nejde to ani u bilaterálních dohod. Otázka lidských práv musí zůstat vždy zastoupena. V takové zemi, kde se stát snaží zlepšit situaci, je to zcela jistě dobrá věc. A stát sice se nečiní odpovědným za situaci, ale snaží se ji zlepšit, to je třeba zdůraznit, a proto podpořím tuto dohodu. Uh, from Aldi. Katrin Pildes, Alde. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat panu komisaři za prezentaci. Pro nás je velice obtížné posoudit situaci, protože jsme tuto dohodu ještě neviděli a chápu z hlediska překladu, vznikají problémy a tak dále, ale bylo by dobré, abychom měli určitou osnovu, určitou představu, čili velice těžko se můžeme bavit o něčem otevřeně, když jsme to ani nečetli. Je pravda, že Kolumbie učinila velký pokrok a celá řada poslanců navštívila tuto zemi. Problém je ale v tom, že jedou na oficiální návštěvu a vidí co? Vidí pouze to, co jim dovolí úřady. Slyšíme z Kolumbie řadu případů. Makarenia byl jeden případ, kdy došlo k zabití, které bylo beztrestné. Jsou tam venkovní oblasti, kde nevládní organizace, také aktivisté v oblasti lidských práv sledují, co se děje. Je to velice znepokojivé a máme doložku o lidských právech, ale musí se přijmout konkrétní opatření. A stejným dechem říkáme, že to můžeme přerušit. Já nevím, kde se to spojuje, jak to jde dohromady, protože to okamžitě přerušení. Mám ještě další dotaz. Je to otázka doložky o životním prostředí. Nic jsem o tom neslyšela. O skutečné ochraně životního prostředí. Máme nejrůznější společnosti, těžařské, které vystěhovávají místní obyvatele, například v Amazonii, skutečně tyto lidé potřebují ochranu. Pokud nebudeme mít takovou tu doložku, tak eh, nebudeme mít jinou přežitost, jak chránit tyto oblasti. Ano, v případě naší delegace jsme si udělali představu. Nyní má slovo pan Salfrank. Eh, děkuji, pane předsedu, děkuji, pane komisaři, za to, že jste mezi námi a především děkuji za toto prohlášení, že nyní je příhodný okamžik, abychom uzavřeli smlouvu eh, protože eh, Kolumbie není nějakým novým partnerem. Kolumbie je země, s níž jsme měli dohodu o kooperaci měla systém těch obecných preferencí, systém obecných preferencí plus, má také a spolupráci, která v sobě obsahuje demokratickou doložku a bylo to stejně tak používáno eh, z Peru a Fujimori. Eh, a to znamená, že se to tady... Musíme si uvědomit jednu věc, pane komisaři. Minulý týden v plénu se, byla, se schválila zpráva Albertiny kde se právě také blahořečilo k té smlouvě, kterou jste tady oslovil a zítra také dojde k završení těch vyjednávání. Paní Hjustu řekla, že mm, EPP eh, že všichni poslanci Evropské lidové strany, to je více než 200 poslanců, podporujeme tuto dohodu. A víte, že kolumbijská společnost je jedna z nejdynamičtějších společností a e, je nezbytné, abychom lidem v Kolumbii dali tento důležitý nástroj pro rozvoj. Ano, také nám běží čas. Tlumočníku chtěl bych jim poděkovat za čas navíc, které nám věnují. A nyní bych rád dal slovo panu Papastamkosovi z EPP. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád zde vyjádřil své pochybnosti a připojil se ke kolegům. Hovořili jste o ústupcích v oblasti zemědělcí vůči Kolumbii a Peru. E, ústupky jsme učinili i v oblasti cukru a banánu. Není to bezprostřední ohrožení evropské produkce, ale týká se to také producentů cukru v zemí AKT, zemí, které jsou minimálně rozvinuté mě zejména překvapuje, že jsme učinili ústupky v oblasti cukru vůči Peru, i když Peru je vlastně čistým dovozcem. Jednoznačně cukr dováží a tady jsme učinili ústupky vůči Peru, abychom podpořili eh, tento eh, obchod se třetí zemí. Cukr se tedy bude vyvážet a jiné státy ho budou zase dovážet a také se v Lice hovoří o té doložce o demokratickém vývoji. Pane komisaři, chopte se prosím iniciativy, když nějaký právní stát pošlapává demokratická práva lidí, potom s Eh, musí automaticky zakázat vývoz eh, zbraní ze zemí EU, protože lidská práva jsou pošlapávána těmito zbraněmi. Všechno ostatní je svatouškovství. Ehm. Děkuji a na závěr pan Šťastný za EPP. Bohužel nemohu dát slovo těmi, kteří nejsou členové tohoto výboru. Děkuji. Pane předsedo, chtěl bych jenom podpořit ty, kteří eh, podpořili tuto dohodu. Myslím si, že to je výhodné jak pro nás, tak pro Kolumbii a tato dohoda může zajistit větší stabilitu, lepší trvalý udržitelný rozvoj, silnější demokracii, především v Kolumbii. Může také zajistit lepší systém spravedlnosti, dodržování lidských práv a protože nevyvážíme ani lehoviny, ani víno, tak bezvýhradně tuto dohodu podporuji. Děkuji a pane komisaři, jste opět na řadě, abyste odpověděl na tyto otázky. Ano, je to skutečný přeskum této dohody. budeme pokračovat eh, do 18.40. Eh, děkuji, myslím si ale, že nebudu potřebovat tolik času. Dovolte mi, abych eh, zahájil takovou obecnou poznámkou. Snažili jsme se vytvořit text, doložku o lidských právech a ten výsledek je určité nedorozumění. V tuto chvíli nemáme text, který by byl úplně harmonizovaný, abych vám jej mohl předat, abych vám mohl zaručit, že to je správný text. Čili dávám přednost tomu, že vám tento text nedávám, protože by to posílalo další nedorozumění. Za druhé jste mě požádali, abych přišel do výboru okamžitě, až ukončíme vyjednávání. Tak jsem učinil. Pokud byste chtěli, abych přišel, až budu mít hotový text, tak se s ním mohu taky vrátit. Nicméně na jedné straně mě nemůžete žádat, abych přišel okamžitě a abych vám zároveň dal hotový text. Čili ta volba je buď a nebo a to rozhodnutí je na vás. Za druhé, konkrétní otázky, které zazněly, co se týče zeměpisného označení, na to se ptal pan předseda. Ano, Máme tady problém, hovoříme s Portugalskem a s Kolumbií, žádáme, aby vyřešili tento spor a 2005, máme 2005 zeměpisných označení, které existují a je obtížné skutečně dodržovat jejich dodržování, nicméně se budeme bavit o tomto konkrétním případě portského vína. Dále otázka, pan Zalva se ptal na etanol 85 a dovolte mi, O čem to je? Je to režim, který stanoví povinnost, aby všechna auta, která jezdí v Kolumbii, aby měla možnost používat 80% etanol eh, v mixu roku 2018. To vytvoří velice náročný režim pro výrobce pohoných hmot a tento systém je podle našeho názoru neudržitelný, protože Kolumbie nemá kapacitu, nemá schopnost vyrábět tak velká množství etanolu. Brazílie si nestanovila tak ambiciozní program. Kolumbie zvažuje tento mandát a chce mít systém založený na stimulech a chce dosáhnout rozvojových cílů a nechce diskriminovat evropská auta a také působit problémy v oblasti emisí způsobených s eh, pohonými hmotami. Nyní otázka banánů. Náhle probíhaly diskuse s členskými státy během vyjednávání, ale to už v podstatě bylo domluveno před rokem. Výborem Agri nebo generálním ředitelstvím Agri, čili toto vyjednávání, tento typ vyjednávání, když se bavíme hlavně o zemědělství, tak potom generální ředitelství pro zemědělství musí učinit své návrhy, což bylo předloženo Čili já jsem zdědil, tak jak jsem zdědil celou řadu věcí, ale není pravda, že to je překvapení pro země AKT, ani není pravda, že to bylo překvapení pro určité členské státy. Bylo požádány kompenzace, pochopitelně to můžeme zvážit v určitých okolnostech, ale mohu vám říct, že už nyní Evropští výrobci banánů nevyrábějí v žádném případě ekonomický produkt. Dotace, které získávají, jsou násobkem toho, co výrobce banánů může získat, ať už podléhá jakémukoliv tarifu. Budeme to muset probrat eh, s danými členskými státy, to se dobře uvědomuji, ale bavíme se o ekonomické produkci banánů v Evropské unii. Bavíme se o obchodě v oblasti dotací. Čili to bych měl říci velice jasně. Otázka Davida Martina, která se týká doložky lidských právech. Eh, je to systém, který může fungovat, jestli skutečně něco znamená a představuje, to rozhodnutí musí být pochopitelně přijato. Jste odborníkem na ústavní právo Evropské unie. Není tom tak? Na tom jsme spolu pracovali v minulosti, čili je vidět, že jste na to na všechno nezapomněl. Je to návrh komise. Komise musí podat návrh radě a rada se musí rozhodnout kvalifikovanou většinou. Tak je stanovený postup. Takže je to na členských státech. Není to ani rozhodnutí samotné komise, protože komise jako taková je, není smluvní stranou. Smluvní stranou je Evropská unie a vnitřní rozdělení práce je takové, že rada musí rozhodnout kvalifikovanou většinou v tom je určitá demokracie, protože rada bude rozhodovat kvalifikovanou většinou. Potom otázka whisky, alkoholu. Proč tarif z Kolumbii je vyšší než v případě Jižní Koreji? Ta dohoda je určitá rovnováha. Máme několik návrhů, několik dohod a ta dohoda je vždycky v tom, že Kolumbie skočtí výrobci z whisky budou platit eh, vyšší tarif než eh, v Jižní Koreji. Ať to bude mít eh, dopad na to, co skutečně pijí, to uvidíme. To snad nebude mít dopad na kvalitu toho, co Pěte. Dále otázka těch dvou souhlasů nebo jednoho. Je to otázka jednoho souhlasu. A to mi bylo řečeno tady někým, kdo by to měl vědět. Dále podpis. Odpověď je ne, takže je dohoda a já jsem slíbil, že budeme mít diskusi jakmile text bude k dispozici, takže ten text vám potom předám. Potom musíme zahájit ratifikační proces, ale já pochopitelně se nebudu zavazovat, že něco podepíšu předtím, než proběhne patřičné šetření. Komise pouze iniciuje tento proces a je to opět na radě, která nakonec tuto dohodu podepíše tak eh, to funguje v rámci FTA, čili tyto dohody podepisuje Rada. Ale kromě toho se mnou snad budete souhlasit, že se nechci do takovéto diskuse nyní pouštět. Nyní otázka opatření, které se týká ochrany životního prostředí, na to se ptala paní Berde, je tam takzvaná monitorovací doložka, ale není to úplně stejná doložka jako doložka v případě dodržování lidských práv, je to něco odlišného, ale v rámci této dohody platí také, že bude docházet k monitorování situace. Nyní pan Papastankos, otázka zemědělských výrobků, myslím si, že na to už jsem odpověděl. Je to eh, v kontextu těch 75. Věřím, že se k tomu vrátíme v rámci podrobnější diskuse. Myslím si, že jsem